Good afternoon, colleagues. Um, we... Děkuji, kolegové. Začínáme tedy bodem 17. A ten poslanec, který si vyžádal rozpravu na toto téma, je přítomen. Dnes ráno jste obdrželi dopis, který byl adresován mně. A ten se týkal v podstatě toho obecného řízení readmisních, readmisních dohod. Ten dopis jste tedy obdrželi dnes ráno. A, a teď tedy zahájíme rozpravu na te, toto téma. Bylo to 5. prosince, kdy se odehrála ta rozprava s generálním ředitelem Home a šlo v podstatě o readmisní dohody, hlavně v souvislosti s, se skupinou, která se zabývá právě tě spole, těch společných readmisních dohod a máme tady také tu společnou eh, cestu Evropské unie a Afganistánu. Pan ehm, kolega nemůže být bohužel tady přítomen, ale zastupuje ho dnes pan Simon Mordu a Jde tedy také o vztahy týkající se bilaterálních vztahů mezi Evropskou unii a Mali. Máme tady i zástupce právní služby, aby nás po případě informoval. A nám se podařilo tedy zapracovat do dnešního pořadu jednání všechny tyto otázky. A já bych v tuto chvíli popřa, po, tedy poprosil pana Simona Mordiu, aby nám odprezentoval Eh, informace, které nám chce poskytnout a tím tomu předávám slovo. Pane předsedo, eh, milá poslankyně, milí poslanci, ještě předtím, než tedy přejdu k tomu tématu konkrétnímu, tak bych rád poděkoval za tu příležitost, kterou jste mi poskytli, to znamená i za tu možnost, že zde mohu hovořit o, na, o bilaterálních vztazích nebo o vztazích mezi Evropskou unii, Afganistánem a Mali. Vlastně všichni víme, co se odehrálo. V podstatě ta ty nedávné eh, události vedly k podpisu eh, dohody nebo v podstatě dokumentu, který se jmenuje Společná cesta předu Joint Way Forward eh, s Afganistánem. A vy samozřejmě jste už obdrželi určité obecné informace o readmisních dohodách, ale byly velmi obecného charakteru a proto jsem i tu, abychom hovořili o určitých detailech. Proto jste také obdrželi ten detailní přehled toho současného stávajícího stavu v oblasti oblasti readmisních eh, dohod. Eh, obdrželi jste ho tady dnes eh, ráno. Dovolte mi, abych hovořil tedy o těch obecných standardních operativních procesech v rámci readmisních dohod. A to hlavně tedy v souvislosti s, s Mali. <clears throat> Jak jistě víte, tak Mali je v podstatě jedním z hlavních, jednou z hlavních zemí, původu eh, nelegálních migrantů. Opravdu Eh, to číslo byl, se hodně navýšilo, to znamená jenom na k italským břehům v roce 2016 přijelo více jak 10 tisíc nelegálních migrantů, v roce 2015 to bylo pouze 6 tisíc a my se snažíme nějakým způsobem tedy tu situaci zlepšit. Eh, dovolte mi, abych vyzdvihl také jednu věc. Některé země eh, včetně tedy, nebo, nebo některé země nechtějí eh, vůbec jak se vyjednávat o nějakých eh, formálních eh, readmisních dohodách. A samozřejmě si uvědomujeme citlivost tohoto tématu. A chci říci, že i přes tedy tu existenci těch formálních dohod, nebo přes, eh, přes to oficiální vyjádření vůle, hlavně ze strany EU, podepsat takovou to readmisní dohodu, ne vždy je to jednoduché. A my samozřejmě chceme, aby ustanovení kotonského Eh, kotonské dohody nebo dohody z kotonu byly opravdu eh, respektovány. Nicméně, ale ne všechny partnerské země zastávají stejný postoj a nebo nevnímají, jak si ten společný pilíř eh, spolupráce jako něco stěžení. Nicméně jsme v posledních letech zaznamenali, že některé z partnerských zemí spíše vyhledávají neformální eh, způsoby spolupráce s některými zeměmi. Opravdu spolupracujeme v této oblasti hlavně na neformální úrovni. Máme také eh, z roku 2015 akční plán eh, readmisí EU a tady v podstatě se hovoří více o, to, o těch neformálních, neoficiálních cestách, jak tedy vyřešit tuto, eh, tuto situaci. A to je tedy ten eh, kontext, na základě něhož jsme se eh, rozhodli s Mali vyjednávat o některých standardních operativních postupech. A chci zcela jasně říci, že tyto standardní operativní postupy byly vytvořeny tak, <clears throat> aby byly vnímány, nebo aby v podstatě šlo o správní administrativní postupy, to znamená, jsou tady stanoveny lhůty, jsou tady stanoveny jaksi podmínky pro různá nouzová řešení, také podmínky a požadavky na dokumentaci u eh, konkrétních lidí. Nicméně hovoříme samozřejmě o právně nezávazných eh, dohodách, to znamená, že tady nevznikají žádné oficiální povinnosti, žádné zúčastněných eh, stran. Také chci říci, že tady samozřejmě jsou dodržována práva jednotlivých migrantů. A já teď samozřejmě velmi bdím nebo jsem opatrný, když eh, hovořím. Eh, ministr zahraničí Nizozemska se účastnil eh, návštěvy Bamaka v minulém eh, roce a v podstatě snažil se vyjednat readmisní dohodu, kterou Mali v konečném důsledku ale nepodepsalo. A toto politování, tato politování hodná událost v podstatě nás musí vést k zamyšlení. Evropská unie musí být flexibilní vůči některým eh, státům, eh, k státům, které z různých i politických důvodů nechtějí podepisovat žádné oficiální formální dohody a eh, tam ty dohody tady musí probíhat na jiné bázi. A to nás vlastně hned vede k dalšímu bodu našeho, pořád, našeho dnešního pořadu jednání. A jde tady o takzvanou joint way forward, to znamená společná cesta před. Tento dokument <clears throat> byl podepsán na začátku října roku 2016 po šesti velmi, jak bych to já nazval, otevřených e, a transparentních vyjednáváních, která trvala více jak šest měsíců, jak jsem již říkal. A řekl bych tedy něco o této dohodě či o tomto dokumentu. Jak jistě všichni víte, Evropská unie v posledních měsících e, čelí opravdu historicky největšímu přílivu migrantů z Afganistánu. Afgánci doposavat do dnešní doby jsou jaksi druhou největší skupinou příchozích migrantů hned po Syřanech. V roce 2015 to bylo 270 tisíc eh, nelegálních emigrantů z Afganistánu a v roce 2016 to bylo více jak 50 tisíc. A od dubna 2015 Afgánci tvoří také druhou největší skupinu lidí, kteří žádají mezinárodní ochranu ze strany Evropské unie. Je důležité občas mít některá čísla, abychom věděli, v jakém kontextu se pohybujeme. 180 tisíc žádostí o azyl ze strany Afgánců bylo zaregistrováno v Maďarsku, Švédsku, Německu a Rakousku. Když se podíváme na eh, rok 2016, to znamená dokonce eh, listopadu 2016, to jsou tedy naše poslední aktuální údaje, skoro 160 tisíc eh, žádostí o mezinárodní ochranu bylo zaregistrováno a více jak polovina z nich v Německu. Když se podíváme tedy na to, co se děje s těmito žádostmi, protože to jsou také důležité statistické údaje, když se podíváme na rok 2015, tak eh, členské státy a asilové úřady eh, přijali více jak 19 tisíc rozhodnutí první první instance a 83 tisíc 83 eh, tisíc takových žádostí bylo zaznamenáno do konce listopadu 2016. To jsou důležité údaje, důležitá čísla. A to je také ten důvod, proč tady existují různé míry ochrany, které jsou poskytovány jednotlivými členskými státy. Co se týče té míry si žádostí, tak, eh, tak tady vyhovění eh, těch žádostí tvořilo 68% všech žádostí. A v roce 2016 na konci listopadu to bylo pouze 32, tisíc 32 eh, pardon, procent žádostí, které eh, získaly pozitivní eh, rozhodnutí. Ale je důležité také zdůraznit, že všechna rozhodnutí vychází opravdu z hloubkové analýzy jednotlivých eh, případů. A ta snižující se míra uznávání mezi roky 2015 a 2016, kdy jsme tady viděli opravdu velmi mnoho eh, žádostí o ochranu, které vycházely hlavně z těch, jak my nazýváme, ekonomických eh, příčin. A Eh, v roce 2015 eh, to bylo eh, opravdu jiné a hlavně samozřejmě pašeráci lidí se snažili vyvíjet trošičku, vytvářet trošičku jiný dojem. Takže tady opravdu chci říci, že dochází eh, k hloubkové analýze jednotlivých případů žadatelů a opravdu ti, u nich nedošlo k pozitivnímu rozhodnutí, u nich je třeba přemýšlet o jejich možném návratu. Nicméně neexistoval dostatečně dobrý právní eh, rámec, který by v podstatě tento návrat umožnil. Existovaly některé bilaterální dohody s některými partnerskými státy, ale tady opravdu vznikal takový opravdu velký šedý prostor, v rámci něhož se pohybovalo velmi mnoho pašeráků lidí, docházelo k obchodování s lidmi, docházelo tedy eh, k převádění eh, migrantů na území Evropské unie. A my jsme si samozřejmě vědomi té velmi komplexní situace, která panuje v Afganistánu, v Afganistánu. Ale je jasné, že tedy nelegální migrace je realitou, je skutečností a myslím si, že je v zájmu jak Evropské unie, tak také v zájmu Afganistánu najít společný, nějak, nějakou společnou základu, na základě níž bychom mohli spolupracovat. Protože chceme samozřejmě také eh, nějakým způsobem bojovat proti nelegálním organizacím, které organizují pašování a převádění lidí z Afganistánu do jiných států. A kromě toho ale představují také nebezpečí nejen pro Evropskou unii, ale i pro ekonomiku Afganistánu. Více jak 720 tisíc Afgánců se v posledních eh, letech eh, nebo v posledních měsících eh, vrátilo z Afganistánu, tedy pardon, z Pakistánu a z Iránu do Afganistánu a je třeba si uvědomit, že ještě stále obrovské množství Afgánců se nachází ještě stále na území Pakistánu a je třeba také očekávat ještě další návrat velké skupiny Afgánců z Evropy. To znamená, že tady jde eh, Jde tedy o to vyjednat eh, možnosti tohoto eh, návratu, protože v tuto chvíli hovoříme pouze o 77 Afgánců na území Afganistánu. Členské státy zorganizovaly tři lety a tyto tři lety byly zorganizovány v rámci společné koordinace a spolupráce s afgánskými úřady. Samozřejmě, že došlo eh, k zachování a k ochraně eh, lidských eh, práv a práv tedy těch Eh, vracících se eh, Afgánců. A samozřejmě nejlepším řešením v každém případě vždy je dobrovolný návrat. A vidíme také sedminásobně vyšší zájem o dobrovolný návrat. <clears throat> V minulém eh, roce to bylo skoro 6 tisíc eh, lidí, kteří se dobrovolně vrátili do Afganistánu. V roce 2015 to bylo pouze 800 a to je třeba si uvědomit. Eh, kromě toho, ta perspektiva jaksi násilného návratu je rozhodně rozhodujícím eh, prvkem. To znamená, že samozřejmě asistovaný dobrovolný návrat je jednoduše atraktivnější. A dovolte mi, abych eh, řekl tady něco o té společné cestě vpřed. O tom dokumentu je dvojitevé F Joint Way Forward. A proč tedy ten to eh, politický, tato politická dohoda by měla jít ještě daleko dál nad rámec pouze migrační otázky. V první řadě Eh, společná cesta vpřed je opravdu společným politickým závazkem, který umožní Evropské unii a Afganistánu lépe řídit fenomén, který je opravdu velmi komplexní pro obě dvě strany. Jde o politickou deklaraci, která jednoduše vytváří ty řádné podmínky pro strukturální dialog a také pro spolupráci v oblasti migrace. Společná cesta před Joint Way Forward je opravdu komplexní jednáním E, přístupem k této otázce. To znamená, že jde nad rámec jednoduchého jaksi pojetí migrace. To znamená, že e, pokrývá například opatření týkající se jaksi návratového procesu, e, zahrnuje také osvětové kampaně, které mají více informovat společnost a mají také jaksi vysvětlovat a osvětlovat, co to vlastně migrace a nelegální migrace znamená a my se také snažíme zajistit adekvátní eh, podmínky při návratu, to znamená řádné podmínky pro návrat a přijetí. To znamená, že ti, kteří se vrátí eh, do Afganistánu, to znamená jak tedy eh, pomoc afgánským úřadům, tak také pomoc s bojem s, s organizovanými skupinami, které se zaměřují na přivádění Eh, lidí. Joint Way Forward, to znamená společná cesta vpřed, se týká pouze návratu migrantů, kteří si nepožádali o azyl v Evropské unii, anebo jejich žádost o azyl byla zamítnuta. A to je velmi důležité. Je třeba si opravdu tuto uvědomit. To znamená, společná cesta vpřed je o návratu, návratu nelegálních migrantů. Není o návratu uh, lidí, kteří získali status azylanta. To znamená, že tady migrační politika se řídí samozřejmě pravidly mezinárodního práva za ochranou základních lidských práv. Dovolte mi, abych tady došel k závěru. Samozřejmě naším preferovaným řešením jsou readmisní dohody se třetími státy a budeme eh, samozřejmě se snažit vždy, když to bude možné a proveditelné, takovéto readmisní dohody s partnerskými státy eh, podepisovat. A my vám můžeme, nebo my se sám v tuto chvíli už poskytli všechny údaje o tom, s jakými státy takovéto remisní dohody jsou vyjednávány nebo už byly podepsány. E, taky se nám podařilo začít vyjednávání s Nigerií o remisní dohodě, stejně tak vyjednáváme s Tuniskem a s Jordánskem na základě mandátu, který jsme obdrželi v roce 2014 a 2016. A my bychom také velmi rádi uzavřeli readmisní dohodu s Afganistánem v budoucnosti, která bude vycházet z, naší spolu, z naší společných zkušeností a společné spolupráce. A to by samozřejmě opět vycházelo ze, eh, z ze směrnice Evropské komise, ale to, co jsem tady chtěla opravdu zdůraznit dnes, je to, že je třeba zůstat pragmatickými. Je třeba si ale také uvědomovat různé citlivé stránky různých našich partnerů a musíme vycházet také samozřejmě z té základní potřeby těch, kteří potřebují ochranu a je třeba zajistit, aby ti, kteří opravdu tu ochranu potřebují, ji také získali. Děkuji. Rád bych těm, kteří přišli později, řekl, že pan Mordu tedy eh, hovořil o eh, readmisní dohodě týkající se Afghánistánu a Mali. Eh, máme tu ještě dokument, na který se můžete podívat a Kromě toho tedy poprosím pana Mordy, zda by nám tedy neposkytl oficiální dokument týkající se těch operativních eh, postupů. A nyní tedy paní Sargentini, prosím. Děkuji paní předsedo, a děkuji také Evropské komisi za dopis a za vysvětlení. Jsem ráda, že se ten pořad, po, program eh, nebo bod zase dostal na pořad jednání. A nejprve ten dopis. úvodu se tady hovoří o oficiálních readmisních dohodách. My nyní tady hovoříme o neoficiálních readmisních dohodách. Vy jste vysvětlil, jak to je tedy s těmi neoficiálními dohodami s Afganistánem a s Mali. Není to tedy úplně konsekventní, eh, protože vy tady hovoříte o stanovisku, které tedy není oficiální readmisní dohodnou. Já chápu, že tady máme readmisní dohodu s Tureckem, která víceméně funguje, nicméně stanovisko jako takové je neformální. Já si myslím, že část toho problému, který tu řešíme, spočívá v tom, že neformální dohody, kdy parlament prostřednictvím Lisabonské smlouvy má tedy pravomoc, aby rozhodl o mezinárodní dohodě eh, a to je tady doprovázeno neoficiálními stanovisky, eh, s tiskovými prohlášeními a tak dále. Eh, Afganistán a Mali eh, tady mají za to, že nechtějí oficiální stanovisko, ale to zároveň znamená, znamená že parlament tady je tady eh, ve dvojí pozici. Nemůže provést eh, demokratickou kontrolu těch dohod, které jsou tu předloženy. Pokud je o readmisi, tak bychom do určité míry chtěli Eh, vědět, jaká je ta situace z hlediska čísel a co dělají tedy lidé, kteří byli navráceni na základě místních dohod, protože my jsme povinni provádět takovou tu kontrolu a eh, musíme také lidem poskytnout služby, když se vrátí do eh, své země. Pokud jde o to stanovisko, tak já to tam zkrátka nenacházím, není to tam a znepokojuje mě to. Je to tak, že dejme tomu někdo, kdo eh, nedostane azyl v Evropě, tak eh, by se měl vrátit do své země. O to mi nejde. Mně jde o to, aby to bylo transparentní, aby to bylo dostatečně zakotveno v zákoně. Já si myslím, že tak to zkrátka není. A ráda bych se vás zeptala, eh, jaká, jaké další neformální dohody uzavřeme v budoucnu, protože všechny ty další diskuze zkrátka nemají smysl. Poj, pojďme si vzít jako příklad Mali. Eh, já jsem z Holandska, v Holandsku to bylo na předních stránkách novin, nicméně to neformální zasedání, z které se eh, tedy konalo s Mali a ta neformální dohoda s Mali z prosince, zkrátka to nebylo dokonalé. My jsme byli velmi rádi, že jsme získali určitou dohodu s Mali, že jsme tedy eh, tuto záležitost vyřešili ale nehovořili jsme o tom, že bychom měli napomáhat Mali v jejich rozvojových snahách. To znamená, že o několik dní později se objevila eh, informace, kterou tady zveřejnilo eh, nizozemské velvyslanectví v Bamaku za spolupráce s ministerstvem ze zahraničních věcí a bylo řečeno, že je to tedy neformální dohoda. To znamená, že já bych se, eh, mě by zajímalo, jak se tedy k tomu staví právní služba. Jak to vypadá tedy na pozadí Lisabonské smlouvy a naší povinnosti eh, demokratické kontroly. Eh, bylo řečeno, že ta dohoda s Mali je naprosto neformální, to znamená, že já si myslím, že to je informace, kterou bychom měli sdělit naší právní službě, tak abychom od ní získali stanovisko k této věci. Já jsem zároveň členkou výboru pro rozvoj. My jsme o tom eh, hovořili obou výborech, protože tady pravděpodobně platí přístup cukru a byče. A e, to e, také ne, ne, není v souladu s demokratickou kontrolou. Mm, pokud určitá země nechce uzavřít formální nebo neformální readmisní dohodu, tak zkrátka to můžete pouze navrhnout. Ráda bych se zeptala, jak e, to tedy je, jestli je to součástí mezinárodního práva. A nyní Maroko. Já vím, že tady probíhají dohody o readmisní dohodě. Vím, že mladí maročtí lidé, kteří přicházejí do Evropy, e, stoky uprchlíků, kteří nemají nárok na e, azyl, musí odejít domů. To je pravda. Oni v Německu, v Nizozemsku a musím říci, že to představuje problém. Nicméně Maroko je nepřijme a co my požadujeme readmisní dohodu, tak aby Maroko m, mm, přivzalo všechny příslušníky třetích zemí, které procházejí touto zemí. Já se ptám, jestli po nich nechceme něco špatného, jestli bychom neměli změnit naše, předmět našeho jednání s Marokem a jestli bychom neměli přestat tlačit na uzavření readmisní dohody, tak aby museli převzít příslušníky všech třetích zemí. Já si myslím, že to by bylo užitečnější, byl by to tedy vhodnější nejlepší eh, způsob, jak postoupit eh, vpřed. A nyní Libie. Pokud to mám nějak ohodnotit, tak eh, dneska máme úterý, já jsem viděla dopis Donalda Tuska, kde se hovoří o důstojném nebo důstojných pří, <clears throat> přijímacích centrech Libie. Diskutuje se o tom velmi intenzivně, ale já bych ráda věděla, jaké dohody se plánují s Libí. Já jsem si tedy Eh, jistá, eh, že tam možná nebude readmisní dohoda, oficiální readmisní dohoda, ale eh, pravděpodobně tady tady budou nějaké neoficiální aktivity. Jde tedy o demokratickou kontrolu a o naši, naše právo na základě Lisabonské smlouvy. Jde o základní a lidská práva. A nyní tady ještě poslední věc, kterou chci říci, pane předsedo. Nemůžeme nijak kontrolovat, jak se nakládá s lidmi, kteří se vrátili na základě neformálních dohod. Například v případě Mali vidíme, že Mali odmítlo lidi, kteří přišli z Francie, eh, přišli do Mali, protože zkrátka neměli ve Francii nárok na udělení azylu. Já si myslím, že to není ten vhodný způsob a e, dříve či později dospějeme do jisté krize, kdy někdo, kdo, se, kdo bude vrácen na základě e, neformální dohody, e, tedy se stane problémem. Takže děkuji. Děkuji a nyní Ana Gomez. Děkuji. Děkuji za veškeré informace, které jste nám poskytl, pane Modu. První otázka. Demokratická kontrola. Co dělá komise tak, aby zajistila, že tady bude probíhat určitá kontrola ze strany tohoto parlamentu, například pokud jde o Afgánce, kteří byli vráceni z těch hotspotů ve, v Řecku? Neměli ani šanci požádat o azyl. A nebo mi jde o Sudánce, o kterých jsme slyšeli včera a které Itálii vrátila do Sudánu na základě dohody, která byla vyjednána italskou policií. Já se ptám, jestli tady probíhá nějaká kontrola, ne pouze ze strany parlamentu, ale ze strany komise samotné, která by měla být strážkyní smluv a měla by zajistit, že naše vlády dost stojí svým závazkům, pokud jde o dodržování lidských a základních práv. Druhá otázka. Ano, je skvělé hovořit o readmisních dohodách s takovými zeměmi, jako je Rusko, eh, Gruzie nebo Kapverde, Kapverdy. To jsou organizované státy, které na sebe mohou vzít odpovědnost. Ale já se ptám, jestli není nezodpovědné se snažit vyjednat ta- readmisní dohody s takovými vládami, o níž víte, že nebudou schopny dostat svým závazkům, protože zkrátka nemají kontrolu své země pevně v rukou. To je případ Afganistánu, případ Libie, Ptám se, jestli to probíráte s Evropskou službou pro vnější činnost, jestli vám SVČ poskytuje nějaké informace o těchto zemí. Byť bychom se domluvili na takovéto readmisní e, dohodě, tak nevíme, eh, co se s těmi lidmi eh, děje, protože tady zkrátka nejsou dostatečné kapacity pro takovýto návrat. A Nyní další věc. Vy jste hovořil o tom, že je potřeba tedy eh, odstranit ten kriminální business model. Ale já se ptám proto, co jsme tedy udělali pro to, abychom tak učinili. Je potřeba tedy vytvořit bezpečné legální cesty. Eh, Kanada to má, všechny státy to mají a my to nemáme. A každý žadatel o azyl nebo imigrant se musí dostat do stavu ilegality a e, v podstatě nemůže požádat o svůj statut, ať už bude jakýkoliv. To znamená, že já se ptám, co komise tedy e, dělá pro ten opačný model. E, tady v podstatě tedy dochází k podpoře kriminálního systému. Ano, zaplatíte, můžete přijít, protože nikdo to nekontroluje. A komise sama nekontroluje členské státy, které se tedy podílejí na této praxi. Děkuji. Thank you, Chair, and thank you. for. Hala, alo. Ano, děkuji. Děkuji za prezentaci. Ta společná cesta vpřed Evropské unie a Afganistánu, to je velmi významný nástroj pro zachování důvěryhodnosti a pro dobré fungování evropské azylační a migrační politiky. Já souhlasím s tím, že jste zdůraznil, že tady nehovoříme o uprchlících, ale o lidech, kte- kteří nemají nárok na ochranu a kteří spíše využívají eh, tento azylový postup jako eh, kanál migrace. Některé organizace činné v oblasti lidských práv eh, vytkli představitelům EU, že podepsali tuto dohodu. Já nevím, jestli je to pravda, ale myslím si, že je důležité, abychom odůvodnili, nebo abychom tedy jakoukoliv finanční pomoc vázali na ochotu dané země podílet se, v těchto, eh, podílet se na těchto záležitostech. Mám několik konkrétních otázek. Ta společná cesta vpřed obsahuje limit pro počet vrácených lidí. Mohl byste k tomu něco říci? Eh, je to logické, nebo jaká je tady eh, logika za takovými to limity, pokud jde o počet letů a navrát navrátilců, těch vrácených osob. A kromě toho by mě zajímalo, jak to vypadá s tím obchodním modelem takovéto eh, trestné činnosti. Kdo vlastně na tak těchto migračních tocích vydělává a jak tedy jsou vyhledáváni mm, potenciální klienti v Afganistánu. A konečně poslední věc, probíhají diskuze mezi komisí a orgány v Somálsku, pokud jde o readmise. Jak víte, Somálci v mnoha členských státech byli tradičně výz, velmi významnou skupinou mezi nelegálními migranty a žadateli, žadateli o azyl a pokud jejich žádosti byly zamítnuty, tak je takřka nebylo možné eh, vrátit. Ta se nebyla možná, takže děkuji. Paní Spinelli, Barbara Spinelli, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také komisi za dopis, který jsme obdrželi. Ráda bych upozornila na to, že všechny ty dohody, které vznikají více-méně neformálně, do určité míry se týkají e, zemí, kde e, zasahuje vojenský režim. To znamená, že tyto lid, tito lidé přicházejí z takovýchto zemí ne pouze z ekonomických důvodů. Ty důvody nejsou pouze ekonomické a je obtížné odlišit eh, eh, ty, ty migranty, kteří eh, utíkají z politických důvodů od těch, kteří utíkají z ekonomických důvodů. Mám konkrétní otázku týkající se Mali a Afganistánu. Nejprve Mali. Já si myslím, že není dostatečné, když řekneme, že je politování hodné, že Mali nepřijalo tyto standardní operativní postupy. Já si myslím, že tady pravděpodobně došlo k určitému nedorozumění, protože ta dohoda s Mali byla ohlášena a následně byla popřena. Vláda v Mamaku ji popřela Nevládní organizace se sídlem v Paříži k tomu řekla, že tyto dohody nikdy neměly být podepsány a že úřady eh, v Mali byly tedy podvedeny Evropskou komisí a já se ptám, jestli bychom si v této souvislosti neměli položit otázku, jak mohlo k takovému nedorozumění vůbec dojít. A jestli ze strany Evropské unie byla této věci věnována dostatečná pozornost, jestli se věnuje dostatečná pozornost suverenitě těch zemí, se kterými tedy Evropská unie chce uzavřít readmisní dohody. A nyní bych ráda řekla něco na adresu Afganistánu. Ještě jednou zdůrazním, že je velmi obtížné odlišit ty politické migranty od ekonomických migrantů. Nestačí říci to, že tedy zkrátka eh, statut uprchlíka nebyl eh, přidělen, nebyl nebyly splněny záruky, které jsou proto předepsány. Já si myslím, že právě Afganistán je velmi nestabilní země. To bych chtěla zmínit pouze na okraj. Boj proti terorismu, který eh, provádí západní země, byl neúspěšný, stroskotal. Od roku 2001 nikdy eh, Taliban nekontroloval v Afganistánu eh, tak rozsáhlá území a vzhledem k takto nestabilní situace v Afganistánu se ptám, jestli by platnost těchto rádmisních dohod neměla být na eh, určitou dobu pozastavena. A nyní ještě poslední věc na adresu Líbie. Myslím si, že eh, přebírání nebo vracení těchto eh, lidí do Libie je velmi ožehavá záležitost. Pod Někdy, to, někdy se má za to, že ty podmínky pro uh, přijetí v Libii jsou dobré, byť máme důkazy o opaku. Děkuji. Děkuji, paní Albiol. El pasado... Děkuji. 2. října Evropská unie podepsala dohodu s, Afgán, s Afganistánem o deportaci afgánských státních příslušníků a to co nejrychlejší cestou. Uh, Jedná se tady o letech, které mohou přepravit až 50 lidí, aniž by bylo eh, stanoveno nějaké maximum pro eh, na jeden den. To znamená, že letiště v Kabulu se bude používat na takovéto deportace. Tato dohoda byla podepsána, aniž by kdokoliv o tom věděl. Nevěděli jsme o tom um, ani my, ani naši občané, nikdo. Všechno to bylo podepisováno v tajnosti. Vůbec, vůbec se o této neuvěřitelné věci nemluvilo. Hovořím o neuvěřitelné věci, protože se tady hovoří jednoduše o deportacích, deportacích Afgánců do míst, kde denně bouchají bomby. Hovoříme tady o Afgáncích, kterým byla odepřena mezinárodní ochrana protože se o nich hovoří jako o nelegálních emigrantech. Co to znamená? To znamená, že když jsou nelegální migranti, tak můžou prostě umírat v Afganistánu, protože Afganistán je státem, který jednoduše je násilný. To násilí je tam každodenní. A to od útoků eh, Spojených států amerických. Většina lidí tam žije pod kontrolou ozbrojených skupin. Hovoříme o desítkách ozbrojených útoků Mm-hmm. Tímto my pouze ukazujeme tu nejkrutější tvář Evropské unie. Někdo zakazuje, aby uprchlíci se dostali na jejich území. A ostatní nebo jiní dělají to, že když už ti nelegální migranti sem přijdou, tak je nás posadí jednoduše do letadla a odvezou je zpátky. Vy si nemyslíte, že tato dohoda porušuje ženevskou úmluvu a že porušuje také základní lidská práva? Ne, vy jste ještě tvrdil a zdůraznil, že ten, tato dohoda má bojovat proti těm, kteří pašují a převádějí e, lidi přes hranice. Aha, tak to se teda omlouvám, tomu jsem asi špatně e, porozuměla. To znamená, že vy je chráníte tím, že je vlastně deportujete zpátky do té oblasti, kde jsou vystaveni neustálému nebezpečí. Aha, tak takové dohody ještě dále budeme podepisovat s dalšími státy, jako je Mali a e, Libie. To znamená, že vy v podstatě to podepisuje se zeměmi, které jednoduše vydíráte, e, protože kdybyste je nevydírali, nebo kdybyste se k ním chovali jinak, tak by neměli strach, že jim už nebudete dávat žádné peníze. Tak k tomu vy říkáte dohody, to je vydírání. Děkuji, paní Kiangi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Díky za veškeré informace. Já sdílím vyjádření kolegu. Pro všechny Afgánce je velmi těžké rozlišit ekonomické migranty a žadatele o azyl. A to říkám proto, protože Itálie je jednou ze zemí, kde kam Afgánci přicházejí, zejména z, pokud je o severovýchod, a pro všechny Afgánce jde o nedoprava nedoprovázané nezletilé. A je těžké odlišit eh, oba statuty. A kladu si otázku následující. Mají tyto dohody nějakou budoucnost? Protože eh, společenské předivo po konfliktu v Afganistánu je skutečně značně zkoušeno. Kdo má zajistit eh, sledování integrace všech navrácených Afgánců? Máme informace, my vlastně spíše nevíme, jaké jsou životní podmínky těch osob, které se vracejí. A je, je třeba podniknout kroky, aby se ochránil život osob prchajících před zničenou zemí. Bylo by třeba připravit humanitární koridory, protože pokud někdo prchá před nestabilním režimem, tak jde o území, kde společnost je skutečně zdevastovaná ať je charakter dohody jakýkoliv, tak je třeba dbát toho, aby existovaly podmínky, aby ty navrácené osoby mohly žít ve své zemi původu. A jaká je budoucnost nedoprovázených nezletilých? Existuje celá řada případů v, v Itálii a za nimi se skrývají kriminální sítě a vědí, kam ty, nedop, ty nedoprovázené nezletilé za, zavléci. Pokud jde o Mali, tak jde o to, zda je možné skutečně navracet malíce bez toho, že máme představu, jaký je osud čeká v Mali. Je třeba vstoupit do kontaktu s Komisí Africké unie pro všechny, kteří byli navráceni do Afriky do Sudánu. Já bych chtěla vědět, zda někdo skutečně sleduje ty případy navracení. Jde o, šlo by o to hovořit o repatriaci. Děkuji, Cecil. Marie Kristin Veržia. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve, že Rozhodnutí Evropského parlamentu jsou skutečně předmětem pohrdání. Lisabonská smlouva zdá se zvýšila práva v oblasti mezinárodního práva, zvýšila prestiž Evropského parlamentu, ale v praxi rada na prvním místě, komise také, si skutečně lámou hlavu s postupy, které umožňují se obejít bez souhlasu Evropského parlamentu, zejména pokud je o readmisní dohody. Druhá věc, Já si myslím, že stále více jsme v situaci, kde vlastně se snažíme prchat směrem ku předu. Nejdříve jsou ti správní uprchlíci, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu, a pak ti nelegální migranti, které třeba vrátit zpátky za každou cenu. Já se vracím k tomu, co jsme řekli v kontextu zprávy Sophie Intveld. Existují velké rozdíly v jednotlivých členských státech, jak se poskytuje mezinárodní ochrana. Nejsme si všichni rovni, když přicházíme z té či oné země, když podáme žádost v Itálii, v Německu, ve Francii, ve Švédsku, v Polsku. Uvedu jeden příklad, který mě zaujal. A možná není vhodný, tak mi to vysvětlíte proč, ale já jsem se zabývala tím, že jsem zkoumala legální migraci v Evropské unii v roce 2015 podle národností. Veškeré typy migrace dohromady, včetně mezinárodní ochrany a statutu uprchlíka. První národnost, která získává vízová práva vůči Evropské unii, jsou Ukrajinci. Ukrajinci, těch bylo 500 tisíc, kteří získali legální cestu k přistěhovalectví. Možná to, se na to dělám špatně, ale jsou to, je to z titulu práce. A zřejmě to myslím špatně, ale řada sousedních zemí eh, poskytují velmi snadně víza Ukrajincům, včetně pracovní víza. A jsou to detašovaní pracovníci, tedy vysílaní pracovníci, a jiné národnosti mají velké problémy získat mezinárodní ochranu. A tady uvedu souběžně počet Syřanů přijatých v roce 2015 v Evropské unii 100 tisíc. Pětkrát méně než Ukrajinců. Vzhledem k mezinárodní situaci měli bychom si položit řadu otázek na úrovni Evropské unie. Tedy není možné Existují ti správní uprchlíci a těm členské státy poskytnou ochranu a všichni ostatní, protože i ti, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu, nejsou postaveni na roveň. A to ani nehovořím o jednotlivém právu žádat o azyl bez ohledu na situaci ve své zemi. A to patří, do toho patří i Maročani, protože řada Maročanů je obětí problémů v oblasti lidských práv. Mám na mysli zejména homosexuály. Homosexualita je v Maroku potírána. Tedy jakou máme koncepci obecně vzato vůči těmto otázkám a podle jaké logiky vlastně naplňujeme tyto dohody? Se vším všudy. Existuje tam nějaká logika vůbec, která se týká celkové koncepce Evropské unie? Myslím, že to překonáme pouze, a to už zaznělo, až otevřeme legální cesty. A pokud neotevřeme legální cesty, jenom pro vysoce kvalifikované s modrou kartou, protože to není správné řešení. Je to zvrácena dvakrát, zvýší to nezaměstnanost absolventů u nás a zbavuje to země původu jejich mozku, když dovolíte. A v Africe dochází k největšímu brain drainu. Tedy nebojujeme s příčinami migrace, když usnadňujeme odliv mozku. Tedy jakou logiku to všechno má, kromě toho úprku ku předu. Omlouvám se, že to tak musím říci. Zní to rasisticky a xenofobně vůči zemím jihu. Děkuji. Chce někdo další vystoupit? Kdo zatím nepromluvil, děkuji. A vrátíme se k Simonu Perdiumu. Mordiu. Děkuji mnohokrát. Myslím, že to byla řada otázek na řadu minut. No, začnu nejdříve paní z Argentíny a prvním bodem. Podívejte se, v každé situaci naše preforma možnost by byla oficiální readmisní dohoda. To řeknu úplně jasně. Avšak je třeba mít partnera pro něco takového. A nejsme vždy schopni být v situaci, kdy naše partnerská země chce s námi podepsat oficiální readmisní dohodu. Podívejte se na Afganistán jako první příklad. Cesta ku předu je řada malých krůčků, které vybudují důvěru na obou stranách tak řekněme to rovnou, nehovoříme o masovém, masových deportacích. Hovoříme o čtyřech návratových letech, kde bylo asi 70 osob, jejichž žádosti o statut uprchlíka byly posouzeny individuálně s plným respektem k mezinárodnímu právu, jejich žádosti byly neopodstatněné a byly navráceny se souhlasem afgánských úřadů. Také hovoříme o zemi, kde míra přijímání, pokud je o žádosti o ochranu, významně klesl ze 60% na méně než 30%. A nepleťte se, já nenaznačuji, že bychom se měli uh, utápět sebeuspokojením, ale je to jeden z důvodů, proč v našem návrhu pro posílenou úlohu pro Evropskou azylovou agenturu jsme po, požádali EASO, aby podnikla kroky a zajistila větší konvergenci azylových rozhodnutí a měli by vytvořit společné informační listy o zemích původu, což by poskytlo spravodajské informace a příslušné tedy zprávy o hrozbách v zemích původu a členské státy, které nakonec mají odpovědnost v rozhodování, budou moci rozhodovat a využívat koncept tedy ochrany. A je třeba, abychom o tom úplně otevřeně hovořili. A skutečně Evropská unie oproti jiným částem světa je stále schopna nabídnout ochranu všem, kteří potřebují. Ale myslím, že jeden z předpokladů právě proto je, je potřeba podrobné individuální vyhodnocení žádosti. A když jsou tedy ty nároky neopodstatněné, je třeba mít možnost navracet nelegální migranty zpátky do země původu nebo na bezpečné místo, kde předtím byli. Tedy pokud je o společný postup, chci zdůraznit, že to je nezávazný dokument. Nevytváří právní nároky, nevytváří povinnosti z hlediska mezinárodního práva. Já bych to popsal jako deklaraci o určitém úmyslu a naším cílem je uzavřít plnohodnotnou readmisní dohodu s Afganistánem v budoucnosti a drželi bychom se všech procesních kroků, včetně jednání s členskými státy a souhlasu s parlamentem, který to předpokládá. Chci se také vyjádřit k otázce podpory. Vysoká zástupkyně to řekla úplně jasně. Řekla, to bylo 5. října před mezinárodní konferencí, že není žádná podmíněnost a není tu vazba. Důvod pro to, proč se schází mezinárodní společenství, je podpořit Afganistán pro, ve prospěch Afgánců bezpečnosti a ve prospěch mezinárodní bezpečnosti. A když se budeme zabývat eh, finančním objemem poskytnutým Afganistánu, máme tu víceletý sedmiletý rámec v hodnotě 1,4 miliardy euro, který je doplněn další podporou, která se soustředuje na zajištění toho, že osoby, které jsou navrácené, budou moci využívat balíčky, které pomohou jejich reintegraci a ten nástroj, který nám umožní lépe sledovat, co se s nimi stane. A netýká se to vydírání hrozeb nebo podmíněnosti. Pracujeme s partnery na projektech společného zájmu Máte pravdu, myslím, že to byla paní Gomez, která to zmínila, že ustanovení o občanech třetích zemí nejsou jednoduše přijímány, my jsme to zaznamenali. Také jsme to viděli na tom, jak jsme koncipovali naše readmisní dohody. A já jsem u vás byl a hovořil jsem o prohlášení EU Turecko, to byla oblast, kterou jsem se zabýval donedávna. A když se podíváme na readmisní dohodu EU Turecko, pokud si to dobře pamatuji, tak povinnost Turecka přijímat osoby třetích zemí vstoupí tři roky po povinnosti Turecka přijímat zpět své vlastní občany. To je věc, která je citlivá a je to zejména významné, když hovoříme o transitních zemích, spíše než když řešíme zemi původu. Paní Gomez také zmínila, zda konzultujeme s ESVČ. My činíme ještě více, když se podíváte na sdělení o e, migrační cestě ve, ve středním středomoří tak jsme pracovali úzce společně. Já jsem byl také do toho zapojen a pokud se nepletu, tak eh, v tom dokumentu není řeč o eh, readmisních dohodách z Libii. Je zde řeč o spolupráci s mezinárodními partnery, jako je UNHCR, abychom zlepšili zoufalé podmínky v táborech, aby lidé měli důstojnost a dostalo se jim základní podpory. Je třeba spolupracovat s UNHCR, abychom vytvořili eh, programy přesídlení a eh, spolupráce s IOM a zajištění dobrovolného návrat, dobrovolného návratu by měly také vzniknout. Hovoříme i s libýskou pobřežní stráží, aby se zabránilo tragédiím, které se odehrávají v eh, teritoriálních vodách Libie, protože pašeráci změnili svůj podnikatelský model a využívají stále více nafukovacích člunů, které nemohou doplout. A minulý rok eh, přišlo život 4 000 lidí, zcela tragicky, a je třeba pracovat s libyskými orgány, abychom zlepšili mm, eh, jejich vlastní azylovou a migrační politiku. Souhlasím s vámi, že je potřeba zajistit legální cesty, proto komise předložila návrh modré karty. A příslušné směrnice, proto jsme předložili návrhy týkající se přesídlení a návratu a to je také v dohodě s Tureckem a je to také v tom sdělení o Středomoří. E, musíme e, být realističtí. Nebude to nutně vždy řešení a myslím, že Nigérie je zajímavý příklad. My jsme poskytli 30 až 40 tisíc legálních povolení pro Nigerice v Evropské unii, ale ty počty stoupají lid, osob, které cestují nelegálně do Evropské unie a to je jedna z výzev, které stále čelíme. Když se podívám na, na otázku pana Hala Aho na Somálsko, ne, v současně se nesnažíme o readmisní dohodu se Somálskem, ale já jsem poměrně nový v této oblasti, tak e, se mohu mílit. Také jste zmínil otázku, zda společný postup upravuje specifické omezení počtu letů, ke který může dojít. Otázka je ne, nikoli, ale je také jasné ze společného postupu, že veškeré lety musí být koordinovány s afgánskými orgány. A to se děje citlivě cestou členských států, v jejichž pravomoci eh, proběhnou ty lety. Paní Spinelli, myslím, že jste uvedla, že politování hodné, že, že já jsem to jen neřekl, něco takového o Mali. A chci připomenout, že ty otázky jsou citlivé a proč musíme to řešit diskrétně a citlivě. A já spolupracuji s našimi partnery právě v takových věcech. Paní Albiol, já to řeknu jasně, neprovádíme deportace osob, které potřebují mezinárodní ochranu. To se prostě neděje. Každý, každé rozhodnutí se opírá o rozhodnutí příslušného členského státu a, jejich, a jeho orgánů na základě individuálního vyhodnocení toho případu. A chci říci jasně, že to velmi bedlivě sledujeme a kdybychom kdykoliv měli dojem, že se tak neděje, tak je to věc, kterou bychom přirozeně z eh, úřady příslušného členského státu probrali a zvolili bychom to velmi bedlivě. Paní Kienč zmínila nedoprovázené nezletilé, to je zcela oprávněná eh, otázka. Otázka zranitelnosti je věc, kterou členský stát i v rámci společného postupu musí pečlivě sledovat. Ale zřejmé, že žádný nedoprovázený nezletí nebude navrácen, aniž by byla nalezena, eh, nalezení rodinní příslušníci a nebyla zajištěna řádná péče. Pokud jde o otázku bezpečných oblastí a diferenciace, tím se vracíme k otázce paní Spinelli. Je to složité, není to vždy jednoduché a existují rozdílnosti v situaci jednotlivých zemí, jako je Afganistán. A opět, i když je to v pravomoci členských států při zpracování takové žádosti a vyhodnocení o tom, které zóny jsou nebo nejsou bezpečné, v této oblasti se snažíme pracovat s EASem a využívat jejich kompetencí. EASO nedávno vydalo zprávu o bezpečnostní situace v Afganistánu a myslím, že to je věc, kterou stojí za to zmínit, protože dnes, než jsem přišel sem, jsem s týmem diskutoval o tom, jaké byly výsledky pohovorů, které byly vedeny s osobami, které se nedávno vrátily z Afganistánu, zejména z Pakistánu, ale také Iránu. A bylo zajímavé, že 40% těchto případů klíčový důvod, který byl zmíněn, pro návrat bylo, že se zlepšila bezpečnostní situace a to bylo také potvrzeno jejich zkušenostmi po návratu. A to, myslím, také poskytuje představu o tom, proč je důležité mít i nadále kontakt s těmito lidmi. A jedna z výhod eh, toho balíčku pro opětovnou integraci je, že to, co je zde důležité, je, že vidíme situaci, kde veškerá rozhodnutí jsou učiněna pouze na základě individuálního hodnocení jak z hlediska přijatelnosti, způsobilosti a zda jako Evropská unie jsme schopni nabízet ochranu těm, kteří ji potřebují, zaslouží si a kteří na ní mají nárok. We started a bit late. Tak začali jsme s menším spožděním, protože jste přišla pozdě Abyste si vyžádala tuto rozpravu, takže pár minut a poté ještě paní Jana Gomeš. Ano, já si to velmi vážím, panem předsedom. E, já si myslím, že politické debaty, e, ve chvíli, kdy vy nechcete politické debaty s námi, no tak to je problém, ale prostě nám chybí, to je mm, jedna věc, kterou jsem chtěla říct. Dále, pokud ta druhá strana, pokud ten druhý partner nechce formální readmisní dohody z jakéhokoliv důvodu, tak to znamená, že my bychom se měli zdržet, nebo my bychom v podstatě měli vyžadovat opravdu aktuální specifické údaje. To znamená, že nám to nebere tu morální povinnost, jak si získávat a mít aktuální informace o tom, kolik lidí je v pohybu, odkud kam eh, se ubírají. To znamená, že částečné východisko, to znamená ubírání mi toho práva demokratického přeskumu je samozřejmě pokračovat dál v té práci. To znamená, To znamená v podstatě poskytovat nám opravdu všechny informace. To znamená, my nepotřebujeme se mm, informovat prostřednictvím Twitteru malijského prezidenta, my potřebujeme opravdu řádné aktuální transparentní informace. To si myslím, že je něco, o co by nám mělo jít, protože není tomu tak, že my bychom byli proti readmisním dohodám, i když má strana se tomu staví hodně kriticky, ale víme, že většina tohoto parlamentu je pro tyto readmisní dohody. To znamená, že vy neohrozíte vaše dohody ve chvíli, kdy nám poskytnete, poskytnete všechny ty zákulisní informace. Ano, toto bylo opravdu velmi nápomocné. To je určitě něco, o co si můžeme požádat. Rozhodně je v naší pravomoci vyžádat si aktuální informace a údaje. Chtěl jste na to nějak reagovat? a potom bychom mohli to tedy celé uzavřít. Já jsem samozřejmě úředníkem, já nejsem e, politikem, tak já se omlouvám, e, pokud jsem vás zklamal svými odpověďmi. Podívejte se, já jsem eh, právě začal ve své práci v této funkci, pracuji pro generální ředitelství Home a mou povinností je opravdu eh, zprostředkovávat a být tím partnerem tohoto dialogu. To znamená, to je přesně to, eh, co jsem se dneska snažil dělat. To znamená poskytovat vám informace o těch lidech, kteří jsou v pohybu <clears throat> Rozhodně je to součástí toho dialogu, myslím si, že nemáme co skrývat a myslím si, že všichni v této místnosti budou pro readmisní dohody. Nicméně je třeba si uvědomit a přiznat, že ne vždycky se nám ty readmisní dohody podaří podepsat, takže i když je to škoda, tak prostě je tomu tak. Já si myslím, že není to otázka kompetencí, prostě ty pravomoce tady jsou, teď jde v podstatě o to jenom nastavit ten postup, abychom se rozhodli a dohodli se, jak, tomu, jak to budeme dělat. A teď ještě Anna stručně a budeme pokračovat. Já jsem velmi ráda, že jste to zdůraznil, že jste zdůraznil také to, co vlastně říkala, nebo neříkala spíše paní Mogherini, to znamená, že se nehovoří o té readmisní dohodě s Libí a my vlastně očekáváme trošičku od malckého předsednictví, že tento bod pořadu jednání zase dostane jaksi na ten současný pořad jednání. Nicméně tady nemáme ještě stále ty kontaktní zodpovědné osoby, které by byly opravdu zodpovědné za tento, za toto téma. Vy jste zmiňoval různé organizace, vy jste zmiňoval také UNHCR. A je pravda, že oni sice jaksi mají eh, nějaké své aktivity, eh, Uh, oni sice mají své aktivity v Libii, ale nemají tam žádný personál z bezpečnostních důvodů. To znamená, že uh, jejich práce v podstatě tam vůbec není žádným způsobem uh, uznávána. A já jsem uh, se jich ptala, jak uh, to tady všechno probíhá. A oni mi řekli, že i když přesně, jak si tam nějaké ty aktivity se snaží rozvíjet, tak prostě tím, že tam nejsou vůbec uznávání, nejsou tam chráni, tak je to velmi těžké. Takže já se ptám, o čem tady vůbec hovoříme. Uh, protože tam žádné své spojence, žádné své partnery prostě nemáme. Tam není žádný protišek, s kým bychom mohli jednat. Prostě tam nikdo není. Ano, máte pravdu, ono to opravdu nebude jednoduché. Nebude to jednoduché a to jsou samozřejmě hlavní eh, rozdíly mezi eh, bilaterálními vztahy s Libií. Samozřejmě to není s Libií tak jako například s Tureckem, kde víme, s kým eh, spolupracujeme, kde víme, kdo je naším protěžkem. Nicméně my samozřejmě chceme pokračovat ve spolupráci. My jsme teďka právě dokončili 20 milionový projekt v severní Africe, který se právě má zaměřit na readmisní dohody a na readmise ve spolupráci s místním obyvatelstvem a ne s těmi, kteří se vrátili. A přesně o to jde, to znamená, je třeba i nadále vyvíjet snahy eh, o to, aby agentury nebo organizace jako UNHCR měli to uznání, které si zaslouží na území Libie, ale v každém případě prvním a posledním naším cílem je zajistit, aby ti lidé, kteří jsou opravdu v situaci, dostali tu pomoc, kterou si zaslouží. Takže máme už 15-minutové spoždění. My jsme si vyžádali eh, posudek ze strany právních služeb týkající se Afganistánu a také na základě toho, co řekla paní z tak eh, my také očekáváme další zprávy z další strany, ze strany tedy komise v dalším eh, kvartálu. Ne, ne, ne, ne, teď už jsme opravdu skončili, teď už jsme ukončili tento bod pořadu jednání. Ano, samozřejmě, že se můžete vyjádřit k tomu dalšímu bodu jednání. To ano, ano, k tomu dalšímu bodu jste chtěli něco říci? Okay, colleagues, let's move to point 18. Tak a dostáváme se k bodu 18. A jde o prezentaci studie plní svůj účel směrnice o napomáhání a kriminalizaci humanitární pomoci nelegálním migrantům. To znamená, že jde tedy hlavně o eh, studii, která vychází tedy z toho požadavku v rámci balíčku eh, na začátku Eh, který byl jaksi zahájen už před mnoha lety a jde v podstatě o zaměření se na humanitární, jo, na humanitární aktivity a také na organizace, které poskytují humanitární asistenci a pomoc nelegálním migrantům. A paní Olson má v tuto chvíli slovo, to znamená, je to paní eh, Jennifer Olsopová, která pracuje na Oxfordské univerzitě ve Spojeném království a já jí v tuto chvíli děkuji za to, že je zde. Máme 30 minut na celý tento pořad eh, jednání. A samozřejmě je třeba počítat s tím, že vždy naši poslanci budou chtít klást otázky. To znamená, že pokud by se to mohla troši linku zkrátit, tak abyste měla čas také na zodpovězení otázek. Takže pokud by se vám to podařilo zvládnout v 15 minutách, tak bychom vám byli velmi vděční. Děkuji. Děkuji, děkuji. Mnohokrát v první řadě bych ráda poděkovala výboru za to, že nás pověřil touto velmi důležitou um, Eh, touto studií. Samozřejmě vycházíme tady z té eh, eh, směrnice z roku 2012 a jde tady samozřejmě o kriminalizaci asistence při tedy o humanitární pomoc nelegálním migrantům. Tady, jak říkám, vycházíme z té směrnice z roku 2002, která v podstatě definuje tu pomoc Eh, nelegálním migrantům a hovoříme tady také ještě o tom eh, o trestním rámci. V roce eh, ten akční plán z roku 2015-2016 je pro nás taky celá zásadní. A teď jde v podstatě o to, jak posílit tento právní nástroj. To znamená, že tady jde o to hlavně, aby fungovaly opravdu trestní sankce, řádné sankce těm, kteří napomáhají nelegálním eh, migrantům. To znamená, že pro hodnocení dopadu těchto, této směrnice tak jsme se snažili udělat všechno pro to, abychom se podívali hlavně tedy na ty nástroje, které fungují na místní úrovni. To znamená, máme tady také samozřejmě otázky týkající se implementace v různých státech. A my jsme si také eh, schromáždili informace týkající se tedy vyšetřování, stíhání a trestání těchto zločinů. A kromě toho jsme také provedli různé výzkumy, Eh, ve spolupráci s různými občanskými a neziskovými organizacemi. A také eh, jsme se zabývali tedy tou směrnicí. Takže já vám eh, v tuto chvíli bych ráda odprezentovala tři základní zjištění, které se týkají této směrnice o napomáhání a kriminalizaci humanitární pomoci. Eh, samozřejmě víme, že tady potřebujeme komplexní návrh reformy. A víme, že je to třeba, že to je také velmi citlivé téma, ke kterému je třeba přistupovat opravdu velmi diskrétně. Ano, takže tady máme jenom ty první řádky směrnice o napomáhání a kriminalizaci takže tato směrnice o napomáhání se týká napomáhání vlastně eh, vstupu eh, tranzitu a také výstupu, tak samozřejmě vždy v souvislosti s překračováním našich hranic. Eh, jedna a hovoří v podstatě o sankcích těch, kteří napomáhají při vstupu státním příslušníkům třetích států, kteří nemají právo se vyskytovat na území tohoto státu. Článk Článek 1b hovoří o sankcích pro lidi, kteří cíleně eh, pomáhají státním eh, příslušníkům třetích zemí pobývat eh, neoprávněně na území EU. A další článek hovoří v podstatě o té výjimce. To znamená, že pokud členský stát se rozhodne neuvalit sankce, tak v podstatě tady hovoříme o výjimečném, o výjimce a o humanitární eh, pomoci. Máme tady protokol OSN o pašování lidí a tady eh, se o tom hovoří také na stránce 22 této zprávy. A to se týká hlavních aspektů, to znamená hlavně eh, rozsah působnosti nebo eh, rozsah toho finančního obohacení. Dále tady výjimku pro potrestání těch, kteří poskytují humanitární asistence a poté také specifické záruky pro oběti pašování mnoho členských států eh, v podstatě to vnímá tak, že tady jsou nepřiměřené pravomoci pro jednotlivé státy. Některé členské státy například uznávají, že by neměly být stíháni rodinní příslušníci, což není součástí směrnice o napomáhání, ale je to součástí protokolu OSN. my víme z těch přípravných prací, že v rámci protokolu OSN se hovoří o výjimkách pro eh, rodinné příslušníky a, pro také, a také pro členy eh, různých neziskových a náboženských eh, uskupení. Nicméně právě rodinní příslušníci velmi často bývají zatýkáni a stíháni. Studie, která byla provedena ve Spojeném království, eh, zjišťuje, že vlastně 25% těch stíhaných a zatýkaných osob jsou opravdu rodinní příslušníci. Dále, směrnice o napomáhání v podstatě v podstatě se zabývá pouze otázkou vstupu a odchodu z území, ale nezabývá se otázkou eh, pobytu. To znamená, humanitární pomoc není kompatibilní s žádným způsobem finančního obohacení. To znamená, že tady opravdu dochází ke kriminalizaci humanitární pomoci nelegálním emigrantům. A těch příkladů této kriminalizace máme opravdu velmi mnoho z mnoha členských států. Je to tedy součást této šedé zóny. Máme tady ten článek 1b. 1b. Tady nedochází jaksi k explicitnímu eh, trestání těch, kteří eh, poskytují základní životní potřeby pro eh, nelegální migranty. A to je velmi důležité, protože my jsme v rámci naší studie také eh, vlastně projednávali nebo zkoumali právě ty základní životní podmínky, mezi něž patří mimo jiné poskytnutí ubytování nelegálním migrantům. Nicméně problém spočívá hlavně v tom, že humanitární pomoc je nedostatečně eh, definována eh, v národní legislativě. A právě proto dochází eh, k těmto případům. Existuje také rámcové Eh, rozhodnutí, eh, které se týká právě vstupu a odchodu. Nicméně, jak eh, říkám, ty sankce jsou také velmi rozličné. To znamená, že hovoříme například o jednom roce ve Španělsku a až deseti letech v Řecku. To znamená, že jak jsem říkala, Eh, v některých členských státech ty sankce jsou uvalovány pouze na ty, kteří pomáhají při vstupu a ne na ty, kteří tedy už pobývají. V jiných členských státech je tomu zase naopak. To znamená, ty rozdíly jsou opravdu velmi rozmanité. Eh, co to rámcové rozhodnutí vlastně pokrývá, jsou eh, otázky například tzv. non-refoulement a kromě toho také se zmiňují v podstatě ty um, Eh, ty případy, ve kterých dochází k opravdu velmi závažnému porušování lidských práv, včetně tedy vykořišťování a násilí. Nicméně, my jsme došli k závěru, že opravdu potřebujeme zcela zásadní právní reformu tak, aby tato směrnice byla v souladu se světomými jaksi standardy na ochranu eh, lidských práv. A také doporučujeme, aby ten evropský právní eh, rámec také zapracoval nebo počítal stal s výjimkami pro případy, kdy se jedná právě o humanitární pomoc a asistenci při vstupu i výstupu. Také hovoříme o tom, že tady je třeba také zapracovat ještě ten prvek té eh, to, to, jak si ten finanční aspekt při eh, posuzování pomoci či nepomoci. A kromě toho také tady doporučujeme, aby tento aspekt, tento finanční aspekt, byl sankcionován pouze ve chvíli, kdy dochází jaksi k nespravedlivému, k nelegálnímu obohacování majitelů a firem. Druhý komponent se týká právě eh, stíhání a odsuzování lidí za humanitární pomoc. Toto je velmi důležitý ukazatel. Statistické údaje týkající se praktické operability na národní úrovni nicméně bohužel nejsou veřejně k dispozici, anebo se vůbec údaje o tomto vůbec neschromažďují a nejsou k dispozici. To, to znamená, my jsme se snažili zanalizovat národní právo, což byl v podstatě jediný způsob, jakým se tedy podívat nebo jakým k tomu eh, přistoupit díky tomu jsme získali nějakou, nějaké kvalitativní eh, důkazy. Jak eh, jsem ji zmínila, tady do té kriminalizace opravdu velmi často spadají právě ti rodinní příslušníci. Jistě znáte ten případ eh, Rob Rolly? On byl vlastně zatčen za pašování syrského dítěte z Kalé do Spojeného království, nebo se říkalo, který byl zatčen za to, že vlastně pašoval, že převážel žadatelé o azyl z Itálie až eh, k francouzským hranicím. To znamená, že víme, že tady jsou opravdu informační mezery. Členské státy tedy musí zajistit fungování adekvátních systémů, které budou provádět eh, stanovené právo a budou také eh, zajišťovat implementaci směrnice o napomáhání a kriminalizaci humanitární pomoci nelegálním migrantům. Je velmi těžké, jak se nějakým způsobem analyzovat, zdali ty dopady té směrnice jsou Mm, jaksi adekvátní ve chvíli, kdy nemáme eh, adekvátní informace od členských států, na základě níž bychom mohli provádět tuto analýzu. A třetí část naší studie se týká dopadu této směrnice na občanskou společnost. A tady těch zjištěních je několik. V první řadě některé organizace občanské společnosti eh, se opravdu hrozí těchto sankcí. Kromě toho také eh, zjišťují, že dochází opravdu k zastrašování a k sankcionování eh, migrantů. My si myslíme, že právě tento zastrašující efekt je třeba brát opravdu velmi vážně a tady bych ráda upoutala vaši pozornost a ukázala vám tuto tabulku. Tady vlastně vidíte odpovědi těch dotazovaných a myslím si, že to je jasný důkaz toho, jak důležité je zajistit migrantům přístup k jejich základním právům či dodržování jejich základních práv eh, občanská společnost opravdu zají, eh, zažívá tuto kriminalizaci. Od některých eh, dotazovaných jsme se dozvěděli o zkušenostech, o přímých zkušenostech s kriminalizací. Takže někteří dotazovaní nám referovali o přímých zkušenostech se stíháním a kriminalizací a sankci, sankcemi. A to velmi často při jak si za, při absence, nebo jak jsem již zmiňovala, my vlastně ty údaje o té kriminalizaci či uvalovaných sankcí vůbec nemáme k dispozici. Uh, Eh, někteří dotazovaní tedy nám vyprávěli o svých přímých zkušenostech, to znamená, že byli kriminalizováni, byli sankcionováni a to ať už v souvislosti s například s nezaplacenými fakturami za zdravotní péči nebo za zneužité eh, prostředky z různých eh, fondů anebo za různé jaksi různé porušování základních eh, lidských práv, ať už eh, jaksi v souvislosti s ubytováním či, či s poskytováním potravy. Zatčení, i když eh, jak si to, to začení nevedlo ke stíhání, tak bylo velmi často velmi, velmi zastrašující. Máme tady příklad i z března roku 2015. Reportér byl v podstatě zatčen, nebo ona byla zatčena za to, že převážela ve svém voze nelegální migranty ona eh, v podstatě to popřela a řekla, že pouze je chtěla nasměrovat a chtěla je převést do nejbližšího tábora a i přesto jí bylo vše skonfiskováno a byla zadržována více jak 12 hodin. A i přesto, že byla poté eh, propuštěna, tak tvrdila a říká, že vlastně ten způsob, jakým byla zadržována, Eh, už je v podstatě dostatečným základem pro porušení jejich práv. Eh, takovýchto příkladů máme opravdu velmi mnoho a například tuto případovou eh, studii také v naší zprávě najdete. Zastrašování má různé formy, včetně tedy eh, ne, žád, asi nulové aktivity ze strany úřadů. Jedna organizace například informovala o situaci na sloven, slovenských na slovenském slovinském nádraží Eh, a to eh, jednalo se o případy, kdy vlastně byla migrantům upřena zdravotní péče i přesto, že hned vedle nádraží v podstatě byla sanitka a byl kvalifikovaný personál, který mohl tuto zdravotní péči poskytnout. Eh, k další, mezi další si případy této kriminalizace patří také nedostatek těch záchytných podpůrných bodů. Kromě toho existuje poměrně velký zmatek o tom, jakým způsobem by se směrnice o napomáhání a kriminalizaci měla vůbec provádět v jednotných členských státech. A proto také mnoho dotazovaných vlastně nám řeklo, že velmi jaksi zřídka vědí vlastně, co je správné a co není správné. Také jsme zjistili, že eh, je existuje velmi nedostatečná koordinace mezi místními, regionálními a národními úřady, což vlastně vede k nejednoznačnosti, eh, k, k tomu, že vlastně lidé nevědí, jak si stojí, či nevědí, co je správné, co není správné. Také dochází k nedostatečné péči o ty nejzranitelnější, to znamená eh, nezletilé eh, ženy, těhotné ženy. Kromě toho mm, také máme příklad, případ ehm, z Kypru, eh, kdy vlastně docházelo k ehm, k nahlašování ehm, migrantů jako nelegálních migrantů. Provádění této směrnice o napomáhání velmi často vede k exkluzi všech migrantů. To znamená, že tady dochází k ještě větší nedůvěře vůči migrantům. Dokonce jeden dotazovaný na Kypru říkal, že v podstatě dochází k tímto k omezování svobod státních příslušníků Evropské unie. Dochází k podkopávání vzájemné důvěry mezi členskými státy. To znamená, že velmi často tady hovoříme v podstatě o e, morální, eh, jak si o, o nedostatek, nedostatku morální vůle těmto lidem, kteří přijíždějí na, eh, na moři nebo po moři k nám eh, pomáhat. To znamená, že dochází také k nedostatečné spolupráci, nedostatečné koordinaci mezi neziskovými organizacemi, které se snaží napomáhat emigrantům. A máme tady ještě dvě konečná doporučení právě z oblasti občanské společnosti. V první řadě doporučujeme, aby evropské prostředky byly k dispozici pro všechny tyto neziskové organizace, které se zabývají nebo snaží se poskytovat pomoc nelegálním migrantům. A kromě toho tady také potřebujeme opravdovou ochranu jak ze strany veřejných úřadů, tak ze strany e, soudů a policejních složek. Děkuji. Eh, Děkuji. Jsou tu tři Kolegové, kteří se chtějí chopit slova, to znamená, že e, nemáme mnoho času. Doufám, že se tady mm, dostane na všechny. Ještě pan Kostas, takže čtyři, paní Wikström, Jean Lamberts, někdo další a Barbara Spinelli. Tím tedy uzavřu seznam přihlášených, řeč, přihlášených řečníků, protože máme na pořadu dne tři další body. To znamená, že těch kolegů, kteří se přihlásili o slovo, je celá řada. Prosím vás tedy, abyste byli co možná nejstručnější, protože máme následně ještě nějaké další body. Dobře. Cecilie, prosím. Eh, grazie Claude. Eh, Děkuji, Claude. Já si myslím, že je důležité, abychom upozornili na jeden bod, o kterém jsme hovořili v souvislosti s usnesením o zprávě z vlastní iniciativy, eh, kterou, které jsem byla spoluautorkou. Bylo, byla řeč o tom, že zachraňování životů je aktem solidarity ve vztahu k osobám, které se nachází v nebezpečí, ale je to také povinnost podle eh, mezinárodního práva veřejného, podle úmluvy eh, OSN 98, kterou tedy evropské státy podepsaly zde se tedy hovoří o tom, že ochrany si zaslouží všichni ti, kteří se nachází v nebezpečí na e, otevřené moři. V každém případě tedy musíme e, přijmout tu skutečnost, že je potřeba zachraňovat lidské životy, ale bohužel tomu tak není. Na základě těchto postupů Každý členský stát má svoje postupy a e, uzavírá nebo přijímá zákony, které potom brání humanitárním organizacím v tom, aby tuto pomoc poskytovali. A ten, který poskytuje pomoc i oběť, e, všichni se tedy stanou obětí trestního říci, řízení tím se tedy brání nebo znemožňuje práce eh, humanitárních nevládních organizací, které se na tom chtějí podílet. A proto je tedy důležité schválit příslušné zákony, aby byli chráněni ti, kteří v souladu s tímto článkem umluvy OSN poskytují pomoc. A na závěr ještě jeden aspekt, které se týká mé práce lékařky. Domnívám se, že je to povinnost nás všech. Pokud vidíme nějakou osobu, která je v nebezpečí, tak nebudeme dlouho přemýšlet, ale té eh, osobě zkrátka pomůžeme a nikdo za to nesmí být trestán. Eh, děkuji, to je všechno. Cecil. Eh, nevím, jestli tady budeme v tuto chvíli schopni mít eh, k dispozici čas na plnou rozpravu. Takže prosím, abyste kladli pouze dotazy nebo prozbu o doplnění. Eh, ale to je pouze pokyn z mé strany. Pokud mě nebudete chtít poslechnout, tak se klidně ptejte. Ana, prosím. Musím vám poděkovat za to, že jste provedli tuto studii. Vy jste řekla, že to tedy nesplňuje svůj účel, ale on ani ten účel není správný, protože není slučitelný s humanitárními povinnostmi, se závazky, které vyplývají z lidských práv. členské státy zavírají oči před těmi, kteří napomáhají pašování lidí, kteří tedy uh, rozvíjejí takovou tu trestnou činnost ne- nelegální migrace. My tady máme legální kanál, to znamená modrou kartu, ale bohužel tento systém nesplňuje požadavky. Členské státy se snaží kriminalizovat lidi, ty lidi, kteří tady v Řecku nebo v jiných zemích odvádí obrovský kus práce, pomáhají a zachraňují naši reputaci. Já si myslím, že nejde pouze o to, abychom tady zadali studie, abychom přesvědčili členské státy, že nesmí kriminalizovat eh, trest, eh, pomoc, která je směřována eh, lidem přicházejícím do EU. Musíme si uvědomit, jak to vypadá s těmi, kteří tedy napomáhají této trestné činnosti. Jde mi o všechny ty pachatele trestné činnosti, které, kteří jsou zapojeni do pašování lidí, ne, ani nemluvím o praní špinavých peněz, to všechno tady je umožněno tím systémem zlatých víz. E, to je tady velmi pokrytecké od našich členských států. Ano, vždycky, když dostaneme do ruky takovouto zprávu, tak máme šanci o tom hovořit, ale upřímně řečeno, nebudeme mít moc času na to, abychom eh, tak učinili nyní. Můžete se tedy ptát na jistá doplnění, jak jsem řekl pan Hala. Ano, děkuji, děkuji za tuto prezentaci. Souhlasíme s tím, že je potřeba mít větší právní jistotu a více jasných informací. Byť tedy humanitární akce mohou eh, podrýt integritu eh, migračního systému EU, tak soukromé iniciativy v oblasti záchrany zachránily desítky, stovky lidských životů ve e, středozemním moři, ale zároveň mohou působit také atraktivně na ty uprchlíky, kteří vědí, že je do Evropy dostanou humanitární organizace. Byť úmysl těchto humanitárních organizací nebo konkrétních lidí je eh, úctyhodný, tak se zároveň stávají součástí tohoto modelu eh, pachatelů trestné činnosti, které tak činí, nebo kteří tak činí za účelem zisku. To, co se děje ve středozemní moři, možná povede dokonce k tomu, že se na tuto velmi nebezpečnou cestu vydá ještě větší množství migrantů a proto je nutné, abychom vyjasnili situaci pro členské státy, abychom jasně věděli, co tedy humanitární organizace mohou dělat bez toho, aniž by byly kriminalizovány a zároveň je velmi důležité, aby uh, úctyhodná snaha humanitárních organizací neměla nějaké nevyžádané, neblahé důsledky. Děkuji, pan Kosta. Mě by zajímala jedna věc. Zajímala by mě jedna věc. A sice to, jestli se ve, jste se ve své studii věnovali i tomu, jaké dopady tato odrazující opatření, která tedy jsou obsažena ve směrnici, mají na ty, kteří se tedy angažují v dobrovolnické práce a snaží se, práci snaží se dobrovolně pomoci uprchlíkům. To je v podstatě to, co by tedy Evropská unie měla zastávat ve své politice. Já se ptám, jestli jste zjistili nějaké dopady v tom smyslu, že tato směrnice přispívá k tomu, že dobrovolné angažma, ta dobrovolná angažovanost, která se často objevuje v krásných řečech evropských politiků, která je oslavována a e, podporována, že v podstatě to vede k opaku, že dobrovolná aktivita je nežádoucí a že to v reálu má odstrašující účinek. Můžeme v podstatě upozornit na to, že tato studie by mohla jasně ukázat, že pokud by to mělo nežádoucí politické důsledky, že zkrátka není dobré podporovat dobrovolnou aktivitu. Ptám se, jestli tedy vaše studie našla nějaké důkazy o takovémto dopadu. To je otázka, kterou jsem chtěl položit. Děkuji. Cecílie, prosím. Ano, děkuji, Klóde. A děkuji také za tuto studii. Je to velmi užitečné. Minulý týden na výboru pro petice, na petičním výboru, jsme se zabývali jednou peticí a Eh, šlo o reakci na to, co tedy Organizace pro IM dělá ve Středozemním moři. Je to velmi, eh, byla to velmi dobrá, zajímavá diskuze. Omlouvám se, ale budu muset zopakovat to, že zachraňovat životy ve Středozemním moři by touto institucí nemělo být považováno za faktor, který eh, přiláká další migranty. Někdo řekl, že tady poskytujeme humanitární pomoc e, ve středozemním moři a že by to mohlo být tedy považováno za faktor, který e, bude e, důvodem toho, že přijdou další migranti. Já si myslím, že to je zkrátka skandální tvrzení a že bychom se měli zdržet takovýchto komentářů a že bychom to neměli ani poslouchat, protože mně se z toho dělá špatně. My tady hovoříme o něčem, co je naprosto ústřední pro každou lidskou bytost v, kultu, v každé kultuře, v každé historické etapě na jakémkoliv světa díle tohoto světa. Povinnost zachraňovat životy je morální povinností a za, jako takovou bychom ji měli brát. Vy ve vaší studii provádíte velmi důležitou práci. Pro nás je to velmi důležitý dokument, který může vytvářet určitý tlak na uh, Eh, komisi, je tedy potřeba, abychom byli v souladu s mezinárodními eh, standardy v oblasti lidských práv, abychom tedy uvedli do souladu veškerou legislativu. Je to povinné, mělo by to být povinné, ne dobrovolné, jak tedy čteme v článku 1 odstavci 2. Je tu řečeno, že každý členský stát se může rozhodnout, že neuvalí takové sankce. Já si myslím, že to je tedy, že hlavním poselstvím našeho zasedání, které tu dneska máme, mělo být to, že vždy eh, bychom měli dělat to, co je naší morální povinností. Děkuji. Děkuji. Jean Lambert, prosím. Dovolte mi, abych i já podpořila to, co právě zaznělo. Děkuji za tu studii. Jsme svědky toho, že se na úrovni členských států odehrává stále více soudních případů, které jsou vedeny proti těm, kteří tady pomáhají, už jsou to církve, organiza- humanitární organizace anebo další subjekty. Uh, a i například lékaři si nemají jistotu v tom, jestli tady mohou poskytnout pomoc nebo ne. To znamená, že eh, tady je určité napětí a já si myslím, že to bychom tedy měli osvětlit. Měli bychom se na to eh, podívat. Otázka, kterou chci položit, zní, Nevypadá že to, že komise by tak chtěla učinit, ale ptám se, jestli by mělo smysl, kdyby komise vydala určité pokyny v tom smyslu, jak tedy by členské státy mohly tuto situaci lépe osvětlit. A jde mi především o situaci těch, které není možno vrátit, protože eh, dejme tomu tedy eh, padlo negativní rozhodnutí o jejich žádosti o azyl a e, ti lidé jsou pak v určité zvládí. To znamená, že by bylo dobré, kdyby jejich situace byla nějak vyjasněna a komise by tedy mohla e, vydat e, pokyny pro členské státy. Děkuji a Barbara Spinelli, prosím. Ano, děkuji. Dovolte mi, abych i já poděkovala za vaši studii. Ráda bych požádala autory studie, aby mi vysvětlili, jak vypadá situace v jednotlivých členských státech, protože je to tak, že velká část evropských člen, členských států EU není schopna zavést ten systém resettlement relocation a zároveň tady dochází k útoku na občanskou společnost. Dovol, dovolte mi, abych uvedla jeden malý příklad, který se týká Říma. jeden z hla, jedno z hlavních center, kde se dobrovolníci starají o migranty, je neustále vyklízeno. Neustále se tvrdí, že tam dochází ke zneužívání veřejné plochy, veřejného prostranství a my si musíme uvědomit, že to jsou dobrovolná zařízení, že tam nejsou investovány žádné veřejné prostředky. A proto se ptám, jestli se tyto země, tyto členské státy domnívají, že právě tím eh, dosáhnou toho odstrašujícího efektu, pokud budou tímto způsobem zakr- eh, postupovat podle nevlád, proti nevládním organizacím? Já si myslím, že tím spíše vytváří určité vákuum. Eh, a Juan Fernando jako poslední, prosím. Taky vám děkuji. Paní Osob za studii, za prezentaci vaší studie, kterou požadoval náš výbor. Ale pokusím se přejít do španělštiny protože chci předestřít španělský případ, který byl uveden kolegy Cecilí Wikström a chci položit otázku. Ano, v minulém týdnu proběhlo zasedání výboru PETY a vyslechli jsme se tři hasiče, španělské hasiče, kteří byli zadrženi řeckou policií poté, co pomáhli migrantům na Lesbosu. Oni opravdu provedli hrdinský čin a po tomto hrdinském činu byli obviněni, kriminalizováni a byli obviněni z pašování lidí a hrozila, hrozí jim deset let vězení za humanitární pomoc. Toto je opravdu naprosto neuvěřitelné a přitom to je vykládáno jako implementace směrnice o napomáhání. Podle prvního článku tady se vlastně hovoří, že vlastně členské státy mohou iniciovat trestné stíhání, trestní stíhání těch, kteří by mohli napomáhat nelegálním migrantům v rámci humanitárních aktivit. Tady se hovoří o tom, že mohou, to znamená tady to slovíčko may, to znamená, že tady hovoříme o opravdové deformaci evropského práva, která může mít opravdu naprosto fantasmagorické dopady. Toto není samozřejmě jediný eh, případ. Eh, není to ani pouze otázka situace v Řecku. Já jsem si takovýchto případů vyslechl několik, ale některé, u některých mám opravdu krvácí srdce. Ale pokud vy si myslíte, že bychom mohli nějakým způsobem pomoct a my chceme pomoci, já jsem také zpravodajem pro vízový kodex, ale v každém případě je důležité, aby ti žadatelé o azyl, kteří se vlastně snaží dostat eh, do uh, Eh, Evropské unie, tak by vlastně měli eh, mít také částečně v některých případech právo na to vyžádat si humanitární výzum. Myslíte si, že by humanitární výzum mohlo vyslat pozitivní signál, že by to byl v podstatě jaksi legální způsob, jak se dostat do Evropy jako žadatel o azyl, aniž by tito migranti, tito žadatelé o azyl byli nuceni k tomu, že budou riskovat svůj život a že se budou dostávat na území Evropy takovýmto způsobem? Děkuji. Nejste političkou, abyste mohla odpovědět na politické otázky, ale můžete tedy odpovědět na další věci protože ty znalosti evidentně máte. Mnoho času nemáme. Tak prosím, vyberte si. Máme asi pět minut. Děkuji za tyto otázky. Já vás odkážu na stránku 45 až 54 mé zprávy, pokud jsem vaši otázku správně pochopila. Co se týče odstrašujícího účinku na práci dobrovolníků v souvislosti s politickým diskurzem a také s některými známými případy, které mají velkou mediální pozornost. A to se týká nejen v členských státech, kde k těm případům dochází. A to je věc, kterou jsme zjistili v naší studii ve značné míře. A diskuse, které se týkají pašování lidí, zejména v Evropské unii, tedy boj s pašováním je normativní priorita. A my, kteří pracujeme v terénu, kteří zaznamenávají průnik vlastně tohoto normativu, vědí, co to znamená při ochraně migrantů ze dne na den. A co je pašování lidí a co není. A to je třeba samozřejmě vyjasnit. To slyšíme od občanské společnosti. Protože na jedné straně občanská společnost navrhuje řecké dobrovolníky na Nobelovu cenu míru a na druhé straně slyšíme, že někteří jedinci jsou ohroženi trestem uvězní na pět let. Takže je třeba vědět, co vlastně mají dobrovolníci dělat. A pokud jde o otázku Jean Lamberts, naše doporučení jdou nad rámec pokynu. Občanská, organizace občanské společnosti vyzývají po větší jasnosti. Avšak bez eh, údajů o míře stíhání a odsouzení a větší výzkum o tom, co balíček o napomáhání znamená v terénu. Máme velmi roztřištěný obrázek o tom, jaké jsou dopady této směrnice. Monitoring a hodnocení této směrnice je skutečně roztříštěný a nejednotný na úrovni EU. A to zemena platí pro hraniční země. Itálie, tam jsme nezískali tolik reakcí z těchto hraničních států, abychom se seznámili s jejich zkušenostmi. Protože oni poskytují tedy tyto služby, takže je je třeba skutečně mít eh, příslušné důkazy, abychom mohli poskytnout eh, na doporučení. A konečně paní Spinelli, to skutečně vyplývá ze zprávy. Já chci upozornit na ten graf, který ukazuje, asi 42 ze 76 respondentů z občanské společnosti vlastně uváděli nouzové útočiště. A jedinci a organizace eh, jsou demotivovány, zastrašovány, je jim bráněno jakýmkoliv způsobem, aby poskytovali tyto služby a základní práva nelegálních migrantů nejsou naplňována. A když se podívám na základní práva migrantů, tak je důležité na to pamatovat. A konečně finan- otázka financování byla zmíněna ve zprávě a je to jedno z našich čtyř doporučení, protože občan, organizace občanské společnosti a dobrovolnic odvádí tuto klíčovou práci zajišťují základní lidská práva, potraviny, útočiště, právní pomoc. Za velmi málo. A, a konečně nastaly případy, kde organizace byly kriminalizovány za zneužití veřejných prostředků, protože zahrnovali nelegální migranty v zoufalé situaci do programu, kde financování bylo pouze pro legální migraci například. A bohužel skutečně nemohu odpovědět na vaši otázku týkající se humanitárních víz. Já jsem vám, Kristian, naslouchal a doufal bych, abychom měli více času. Chcel jste zmínit ještě něco jiného? to včetně té mé. Já myslím, že jsem většina těch bodů zodpověděla. Chci vám vřele poděkovat za vaši zprávu. Okay, um, just a minute for the commission, briefly. The commission doesn't have Komise nemusí hovořit, ale pokud je komise vyzvána, tak rádi se zapojíme a nabídneme vám naše úvahy. Vidím, že jste poněkud zdrženlivý předseda. Poněkud komise. Děkuji za udělení slova. Chci zopakovat, že komise skutečně v souladu s akčním plánem proti pašování osob a provedli jsme hodnocení zda legální rámec, který v současnosti máme, je vhodný. A analyzujeme veškeré dostupné informace, včetně studie, která byla zde prezentována a také e, řadu zpráv a máme za cíl zveřejnit zjištění v následujících týdnech tedy v krátké době. Také jsme zahájili pilotní projekt o migraci s Eurostatem, abychom řešili mezery ve statistických údajích, která byla zmíněna, pokud jde o stíhání a odsouzení v této oblasti. Já chci zdůraznit, že akční plán proti pašování migrantů ne, v případě, kdy hrozí kriminalizace pomoci, a zejména pokud jde o pomoc na moři, je to povinnost, která je zakotvena v mezinárodním právním rámci, který zavazuje jak členské státy, tak Evropskou unii. Takže nebudu se pouštět do podrobností, protože eh, čas vypršel, ale určitě budeme mít možnost o tom ještě jednat. Děkuji mnohokrát, omlouvám se pokud eh, jsem na vás zapomněl, ale je to jenom syndrom úterního odpoledne. A nyní tedy bod 19, což jsou podmínky vstupu a pobytu osob třetích zemí v případě vysoce kvalifikované práce, takzvaná modrá karta. A já jsem zpravodajem. Takže kolegové, Jako úvod 6. Eh, června komise schválila návrh směrnice o modré kartě a jako zpravodaj uvedu některé hlavní body návrhu zprávy. Já jsem zaznamenal, že v průběhu dnešního dne řada kolegů citovala modrou kartu a legální migrace a cesty legální migrace. A v poslední diskusi Ana Gomeša a Sof Infeld to zmínili. A abychom to uvedli do kontextu, tuto revizi a směnici o sezónních pracovnicích, a dále se budeme zabývat i IKT. Takže lidé o tom hovoří, o oblasti legální migrace. A v oblasti legální migrace to je jediná věc, kterou máme k dispozici. A je to vlastně seznam zbožných přání toho, co bychom měli dělat, než to, co by existovalo. Máme pravomoci v oblasti legální migrace, ale spolu s dalšími opatřeními, které uvedla Sofie, tedy přesídlení, členské státy dělají tak málo v této oblasti, že legální cesty a další oblasti, ta čísla jsou tak nízká, že pokud to vedeme do kontextu, tak eh, se nám skutečně nedaří. A uvádím to v kontextu proto, protože nechce aby někdo měl pocit, že když hovoříme o modré kartě nebo dalších prvcích, o kterých hovoříme, tedy opatřeních, která naplní požadavky na legální migraci, tak eh, hovoříme o situaci, kdy legální cesty pro migranty jsou nezbytné a nejsem si jist, že jsme to skutečně dokázali v tom celkovém kontextu. Máme některé prvky k dispozici, tedy ten současný návrh, je to revize, tedy ustanovení o modré kartě, je to návrh od komise a nemyslím si, že máme dokonalý plán k legální migraci, ale myslím, že došlo k určitým zlepšením. Chci poděkovat stínovým za pomoc dospět do této fáze revize směrnici o modré kartě. Klíčové body pro revizi modré karty a návrhu, který dnes předkládáme, a předložené pozměňovací návrhy mají za cíl vyslat pozitivní sdělení, co se týče řízení legální migrace a důraz televize je zvýšit atraktivitu modré karty, snažit se zvýšit její využívání v Unii. Není dost dobře využívána, stínoví to jasně řekli. Většina tedy stínových zpráv a je třeba zajistit, aby vysoce kvalifikovaní občané třetích zemí a administrativa, která to bude aplikovat, tak aby pro ně, pro všechny se zlepšila situace. A v tomto směru navrhuji zjednodušit postupy, vyjasnit je, kritéria pro přijímání, kritéria pro stažení, časové omezení a odpovědnost. A zavést logičtější a příznivější systém pro občany třetích zemí a pro administrativu, která to uplatňuje. Kromě toho rozsah sociálních partnerů, jejich působnosti, Prahy, o kterých jsme hovořili dlouze, a hlavní oblasti. Já to zmíním rychle. Za prvé otázka působnosti. Tady chceme rozšířit působnost, zahrnout žadatele o mezinárodní ochranu, který mají přístup k trhu práci podle pravidel pro azyl Evropské unie. To by byl pozitivní znak, že vysoce kvalifikovaným žadatelům eh, nabízíme příležitost, aby se podíleli také na modré kartě. Tato kategorie tedy oslovuje vysoce kvalifikované osoby, které by mohly žádat o modrou kartu, kdyby byly mimo Evropu, takže mají mít možnost žádat o modrou kartu, když jsou uvnitř Evropy. Rozšířit bezpečné cesty do Evropy je věc, kterou Evropský parlament nadále prosazuje a zdůrazňuje. A také to bylo eh, ve zprávě eh, Kiengi a Metzola, která byla velkou většinou schválena v Evropském parlamentu. Ale realita je jiná. Tedy za druhé platové hm, Prahy. Zde vzhledem k tomu, že některé členské státy nemají eh, stanovené platy pro vysoce kvalifikované, pro, tady bychom mohli tedy řešit tuto otázku alternativními Prahy pro platy. A pokud je o národní postupy, tak eh, pro vysoce kvalifikované zaměstnání jsou tyto Prahy vždy plněny. A myslím, že Stínoví se široce shodli na této otázce eh, rostoucí sociálních partnerů. Podle mého názoru mm, způsob, jak eh, tato revize může fungovat, je skrze větší koncenzus mezi sociálními partnery, abychom zajistili že přebírání a důvěryhodnost toho návrhu bude vyšší. Sociální partneři mohou pomoci v členských státech při aplikaci klíčových aspektů modré karty. Takže s přihlednutím k tomu podnikatele, odbory mohou zmírnit obavy z narušení situace na trhu práce a odbory mají zejména významnou úlohu Členské státy by měly konzultovat se sociálními partnery, než, za, než zavedou platové tedy meze a je třeba povinně zavést tu konzultaci, pokud jde o uznávané zaměstnavatele. Zde vítám návrh komise zavést zrychlený postup pro uznávané zaměstnavatele a členské státy by měly zavést toto opatření podle mezinárodního práva a měl by to být klíčový motivační faktor pro modrou kartu. Stručně k dalším bodům zjednodušení interoperability, eh, to je klíčový aspekt atraktivity modré karty. Zjednodušení postupu a inspirovat se tedy další migrační legislativy EU. Návrhy modré kartě byly upraveny a je třeba umožnit držiteli modré karty působit i v druhém členském státu po notifikaci dotčeného členského státu. Podmínky simplifikace, neobnovení, stažení, odnětí, zamítnutí. Tady je třeba racionalizovat, zjednodušit ta kritéria pro odmítnutí a odnětí, zejména pokud je o sjednocení e, e, e, prvků v textu pro možné důvody odnětí či zamítnutí, zejména bezpečnostní hlediska. Kromě toho je třeba, aby eh, členské státy to uplatňovaly přiměřeně, zejména pokud jde o zamítnutí modré karty. Citlivá otázka národních systémů a systému e EU, vzhledem k tomu, že v členských státech je nedostatek těchto národních programů je třeba motivovat členské státy, aby investovali a využívali systém modré karty EU. U těchto návrhů a pozměňovacích návrhů rád dám slovo eh, členům výboru a stín, nejdříve asi stínovým zpravodajům. A první asi Marie, Marie Gabriel na prvním místě tedy. Děkuji, pane předsedo. Dříve bych chtěl eh, vám poblahopřát k vaší zprávě a poznacím návrhům a chci poděkovat za plodnou spolupráci od samého počátku. Všichni velmi dobře víme, že bychom chtěli učinit z Evropské unie atraktivnější destinaci skrze modrou kartu a zatím se to moc nepovedlo. A proto bych chtěla uvést několik skutečností. Úloha sociálních partnerů má klíčový význam. Trvalý kontakt se sociálními partnery na národní úrovni je zejména důležitý a to pomůže nejen členským státům, ale také těm, kteří žádají o modrou kartu. Také podporujeme rozšíření působnosti. To je nezbytné pro zjednodušení vstupu na domácí trh práce, abychom mohli pomoci všem těm, kteří chtějí využít modrou kartu. Nejde jenom o vyšší vzdělání, které by mělo být kritériem, ale jak jakákoliv příprava či odborná příprava by měla být zeta v úvahu. A to se netýká jenom občanů třetí zemí, ale pro třetí země samotné. A takto bychom měli mít možnost omezit tzv. brain drain, odliv mozku. Potřeby domácího trhu práce by měly být ty v úvahu. A to je důvod, proč jsem přesvědčen, že je třeba zaručit možnost, aby každý členský stát určil soupis profesí, protože potřeby se velmi liší. Také bychom měli vzít v úvahu specifické rysy místního trhu práce. Skrze analýzy a konzultace měli bychom zajistit, že přijímání kvalifikovaných pracovníků nepoškodí trh práce. Také bychom měli pružný nástroj pro stanovení platů vysoce kvalifikovaných osob. A takto vyšleme velmi pozitivní signál a ochráníme zájmy EU, jak už jsem řekla podporuji rozšíření působnosti směrnice a jsem přesvědčena, že mnohem více lidí by mělo dostat příležitost zažádat o modrou kartu. A v neposlední řadě bych se chtěla obrátit na členské státy, aby uspůsobili legislativu novým návrhům. A víme velmi dobře, že řada z těchto zemí bude potřebovat více času, aby tak učinila. Avšak neměla by tu být nějaká soutěž mezi členskými státy, aby nalákali kvalifikované pracovníky. A neměli bychom to podceňovat, protože praxe nám ukázala, že některé členské státy, zejména ty na okraji kontinentu, obvykle jsou první destinací žadatelů o modrou kartu. A velmi rychle ty osoby chtějí jít do Německa a dál, do dalších zemí, kde se mohou spolehnout na vyšší platy. Tudíž země, které investují do těchto osob, by měly mít možnost chránit svůj zájem abychom mohli všichni těžit z tohoto systému modré karty. Evidentně solidarita je věc, kterou bychom měli všichni chránit. A to by se mělo týkat i systému modré karty. Tím eh, skončím, ale chtěla bych eh, odkázat opět a upozornit na zjednodušený postup, aby byla modrá karta atraktivnější. Všichni jsme si vědomi, že bude třeba ještě další práce. chci poděkovat všem kolegům, kteří, jak jsem si jistá, přispějí ke koncenzu v této důležité věci. Děkuji mnohokrát. Natalie Grisbeck za ALDE. Děkuji. Chci nejdříve poděkovat Klódovi, eh, našemu zpravodaji, za jeho velmi kvalitní návrh zprávy. Chci mu poděkovat za vynikající spolupráci se stínovými zpravodaji a za obsah, který směřuje ke stejnému cíli jako moje parlamentní skupina. A já samozřejmě to podporuji, tedy tento nástroj učinit atraktivnějším nejen pro příjemce, ale také pro ty, kteří je mají zaměstnat nebo najmout na evropské půdě. Tady bych chtěla podpořit veškeré prvky, které si Klode připomenul a pozměňovací návrhy, které mají spružnit směrnici a mobilitu mezi státy udělat jednodušší zjednodušit administrativní postupy, nabrhnout zrychlený postup pro všechny zaměstnavatele, kteří jsou schváleni, certifikováni pro modrou kartu a to může jít rychle, může to přinést užitek a všechny pozměňovací návrhy, které jsou techničtější, ale velmi důležité pro to, aby tyto nástroje byly konkrétní, abychom mohli vlastně vyjasnit a racializovat odnětí, zamítnutí a vše další. Sdílím to, co jsi uvedl úvodem, ne, postupné rušení národních systémů modrých karet a povolení k pobytu pro vysoce kvalifikované pracovní místa. Jsou to mechanismy, které vlastně konkurují zejména nástroj modré karty na evropském území, ale v tomto bodě bych dala přednost tomu, abychom jasněji potvrdili zrušení a závaznější charakter pro členské státy, protože když budeme revidovat eh, systém modré karty, tak je to proto, že nic, nic nefungovalo tak, jak mělo. A modrá karta nefunguje, jak měla. Musíme uznat, že existence konkurenčních systémů škodí a činí stín právě uplatnění evropské modré karty. To je jeden z hlavních důvodů neúspěchu. Existují konkurenční systémy a jako Evropanka skutečně toužím potom, abychom měli co nejčastěji harmonizované nástroje mezi členskými státy které se okolo stolu na tom shodnou. A jakmile stojíme před hotovou věcí, tak vytvářejí konkurenční mechanismy. Ale to je také toho, že zpráva nejde dále v rozšíření působnosti směrnice. Ty, ty si to trošku naznačil právě při tom úvodu, ale neměli bychom omezit směrnici na vysoce kvalifikované pracovníky. Při slyšení v Libe jsme viděli, že členské státy Unie potřebují kvalifikovanou pracovní sílu, ano, ale velmi často to bylo zmíněno během těchto slyšení, nezáleží na úrovni kvalifikace. Takže ten návrh by měl buď rozšířit působnost směrnice, anebo předpokládat, a tady se připojí k tomu, co řekl kolega, vlastně klauzuly o otevření, když se zjistí, potřeba jiných pracovníků než těch vysoce kvalifikovaných v jednotlivých zemích, anebo v určité době svět se mění rychlým tempem, třeba mít schopnost se tomu přizpůsobit. Závěrem tedy je skutečně naléhavé, aby Unie měla skutečnou efektivní politiku v oblasti legální migrace, abychom spolupčům vysvětlili tyto mechanismy, a to ze dvou důvodů. Abychom za prvé řešili nedostatek specifické kvalifikace v Evropě a za druhé, a já se nějak tomu nebráním, abych to tady vysvětlil, abychom přilákali talent, který Evropa potřebuje. Náš kontinent má šedivé vlasy spíše u chlapců než u děvčat. Nám se to daří skrývat, to nemyslím na tebe, ale Evropa by měla být skutečně lákavou půdou nad rámec slov. Hodně mluvíme, ale málo jednáme a musíme změnit tuto tvář eh, upadajícího kontinentu. Odvážnou reformu, ne pouze kosmetickou, protože jinak eh, budeme muset eh, se tomu zase za tři roky nebo za čtyři roky vrátit. Thank you, Natalie. Děkuji, Natalie. A za zelené budu, prosím. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji stínovým zpravodajům za jejich dobře odvedenou práci. Já si myslím, že je velmi pozitivní, pozitivní, že návrh této směrnice máme v tuto chvíli před sebou na stole. Myslím si, že je to daleko lepší návrh, než jsme měli předtím. My jsme tedy měli slyšení v parlamentu a jeden náš švédský poslanec hovořil o osmi iniciativách k modrým kartám, tisíci eh, návrhy nebo požadavky na modrou kartu pro vysoce či méně vysoce kvalifikované pracovníky. Já si myslím, že komise mohla i přistojít ve svém návrhu trošičku dále. Já si myslím, že bychom tento nástroj neměli omezovat pouze na ty vysoce kvalifikované pracovníky. Myslím si, že by se měl vztahovat i na méně kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. Já vím, že to není to, co by si možná komise a, a rada přáli. Možná, že tento návrh nebude mít podporu ani většiny tohoto parlamentu. Nicméně chci říci, že i přesto je mi líto, že komise nešla trošičku dále. Byla bych bývala ráda slyšela aspoň od předsedy našeho výboru, že by si taky byl býval přál, aby komise šla s tímto návrhem trošičku dále více nad rámec tohoto současného. Dále nad rámec národních systémů máme také vnitřní trh a migraci na vnitřním trhu. Hovořilo o tom také Claude eh, hovořil o tom, že lze tedy také hovořit o tom eh, začlenění azylu, což si taky myslím, že je opravdu velmi dobrý návrh. A teď v podstatě, pokud budeme mít žadatele o azyl, tak tento žadatel by měl zůstat součástí tohoto systému, i když jeho žádost bude zamítnuta. Uh, a já samozřejmě chápu, že samozřejmě tato myšlenka provedení této, pro, této myšlenky bude velmi složité. Ale u nás ve Švédsku to opravdu funguje a já si myslím, že všichni Švédové na to mohou být opravdu velmi hrdí. Kromě toho je tady také další aspekt, o kterém hovořil Klot. Samozřejmě máme v různých státech různé systémy a mám tím na mysli to následující. Nemusíme mít všichni úplně stejný systém ve všech státech samozřejmě je třeba vybrat to, co nejlépe funguje v každém jednotlivém státě. Máme tady článek 3 a 4 a tady se hovoří následujícím. Modrá karta je nad všemi ostatními národními systémy. Modrá karta se nepoužívala právě proto, že se jedná o velmi komplexní, eh, složitý systém a národní systémy v porovnání s tím byly daleko jednodušší. Nicméně, ve chvíli, kdy vy chcete, aby modrá karta byla nad těmi národními systémy, no tak jednoduše budeme využívat tento systém, protože my máme také systém pro sezónní eh, zaměstnance, to znamená, že bychom měli tyto různé pracovníky rozdistribuované v různých systémech, tak nevím, možná, že by to opravdu bylo složité. Možná, že by bylo dobré, kdybychom se opravdu snažili trošičky více sjednocovat. Myslím si, že by nemělo existovat tolik odlišných kategorií. Kromě toho, rada by také chtěla, aby tomu tak bylo. To znamená, že když bych to schrnula, tak mohu říci, že jde opravdu o pozitivní krok vpřed. Ve chvíli, kdy se snažíme najít řešení pro vysoce kvalifikované pracovníky, i když je pravda, že ten návrh mohl být ambicioznější a i když není, tak si myslím, že je to dobrý základ. A za GUE, prosím, Barbara Spinelli. Děkuji. Děkuji Klódovi za všechnu skvělou odvedenou práci v souvislosti s modrou kartou. Tato zpráva v každém případě systém modrých karet zlepšuje hlavně v těch nejkřehčích eh, otázkách, protože samozřejmě stále máme více a více kategorií pro různé migranty, ale potřebujeme zjednodušit hlavně systém pro slučování rodin. A co se týče těch pozměňovacích návrhů, hovoří se tady o mezinárodní ochraně a hovoří se tady tady také o žadatelích o azyl a o systémy a postupy, kterým jsou eh, vystavovány a jakým způsobem by tedy mělo jednat se, se sociálními společenskými partnery, jak by ty postupy měly vypadat. Ty pozměňovací návrhy samozřejmě by měly hlavně tady nějakým způsobem rozšířit ten přístup k modré kartě, tak aby celý ten systém byl opravdu co nejpřitažlivější. To znamená, je třeba zjednodušit ty postupy a je třeba zajistit také mobilitu těch, kteří jsou držiteli modré karty na území Evropské unie. To znamená, je třeba jim zajistit svobodu pohybu, tak aby, měli, aby ta modrá karta měla opravdu tu přidanou hodnotu, kterou si zaslouží. To znamená, že tady je třeba samozřejmě nějakým způsobem sjednotit e, ty systémy, přesně tak, jak o tom hovořila moje švédská kolegyně. Tak bych chtěla připomenout některé body, které velmi rychle zmíním. V první řadě žadatelé o pobyt musí být pokryti národní legislativou nebo evropskou legislativou. Eh, tito žadatelé musí také mít právo zažádat si o modrou kartu a to okamžitě. Je třeba také zlepšit možnost eh, jak si zažádání si o tuto modrou kartu a to online přes internet. Také Co se týče těch základních doložek, těch otevíracích doložek, tak jak o tom hovořili noví zpravodajové, tady je to tedy třeba také zlepšit, zároveň ale také je třeba stanovit ty záruky pro držitele modrých karet právě pro případy nezaměstnanosti a nebo zneužívání či vykořišťování ze strany zaměstnavatelů. To znamená, že tady je třeba aplikovat směrnici o sezónních pracovnících a také směrnici o zaměstnancích či pracovnících ze třetí zemí. Tak, aby všichni, kteří budou držiteli modrých karet, se mohli pohybovat svobodně a volně po zemích nebo v zemích Evropské unii. To znamená, aby tady nevyvstala či nevznikla nějaká příliš velká závislost na jednotlivých zaměstnavatelích. Co se týče zamítání modré karty, já si myslím, že to musí být ten migrant sám, nebo v podstatě nemůže to být Nesmí to být ten migrant sám, který bude platit za nevhodné a neadekvátní chování eh, svého zaměstnavatele. To znamená, že bych byl velmi rád, aby rada přijala také ty pozměňovací návrhy, které jsem předložil. Eh, samozřejmě, že budeme na tom ještě dál spolupracovat. Děkuji, mám tady další kolegy, kteří se přihlásili o slovo. Já v tuto chvíli samozřejmě děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří se vyjádřili. Já jsem se snažila hovořit co nejstručněji, protože mě bylo jasné, že mnoho z vás budou, bude chtít hovořit a hovořil jsem i tak stručně, protože jsem věděl, že jde o velmi citlivé téma a bylo mi jasné, že se dostaneme v rámci rozpravy ke všem důležitým eh, detailům a je třeba si vyslechnout samozřejmě názory všech politických, eh, všech politických stran. Kromě toho jde o lisabonské téma eh, sezónní mm, pracovníci a zaměstnanci. To znamená, že je to citlivé téma. Opravdu chceme tady zajistit eh, dosažení silného konsenzu. Tudíž já bych opravdu velmi rád poděkoval všem stínovým zpravodajům za jejich opravdu velmi dobrou, tvrdou práci, kterou odvedli. Opravdu jim velmi, velmi děkuji. A v tuto chvíli bych poprosil všechny další, kteří se přihlásili o slovo. Cecil Kiange, prosím. Děkuji. I já bych eh, ráda pogratulovala Klodovi za skvělou odvedenou práci. Tento dokument je z mého hlediska opravdu extrémně důležitý, hlavně v souvislosti tedy s legální migrací. Myslím si, že je to první opravdu velmi důležitý krok. A chci ještě zdůraznit, že kromě této iniciativy potřebujeme také další návrhy, které budou posilovat eh, sektor mobility. A vrátím se tedy k té modré kartě. Podle posledních odhadů 200 tisíc lidí ročně by mělo mít by mohlo mít prospěch z těchto modrých karet. A já bych byla ráda, aby v nejbližší budoucnosti tato karta zohledňovala také měnící se situaci, novou situaci na pracovním trhu. To znamená, aby nebyla aplikovatelná pouze na vysoce kvalifikované eh, pracovní nabídky, ale také na méně eh, kvalifikovanou práci, což je můj požadavek. To bych byla velmi ráda. Tady eh, bych také chtěla říci, že hovoříme pouze o žadatelích o azyl. Já bych ale byla velmi ráda a já bych v podstatě chtěla, aby ti, kteří se stanou držiteli modrých eh, karet, aby zároveň nepřicházeli o výhody, eh, které mají žadatelé o azyl, které vychází také z Dublinské umluvy. To znamená, že Eh, držení modré karty nesmí být v podstatě na úkor eh, těch základních práv, které mají všichni žadatelé o azyl. To znamená, že ten systém musí být opravdu daleko eh, lepší a musí v podstatě zajistit to, že v rámci pracovní trhu se nebudou nacházet v nevýhodné situaci vůči svým zaměstnavatelům. Pan Becker? Pane předsedo, já si samozřejmě velmi cením toho, jak spolupracujete se svými stínovými zpravodaji. A já jsem si jistý, že tady se nám podaří dosáhnout opravdu velmi dobrého výsledku. Nicméně bych tady rád upozornil, či varoval před jednou věcí a to oproti tedy tomu, co zde zaznělo i proti tomu, co jste říkal vy. Téma modrá karta pro vysoce kvalifikované zaměstnance, které Evropa v tuto chvíli opravdu velmi, velmi potřebuje, protože v rámci konkurence na celosvětových trzích samozřejmě víme, že ve chvíli, kdy nebudeme mít vysoce kvalifikovanou eh, sílu, tak prostě to první místo ztratíme. To znamená, že tady musí jít vše ruku v ruce, jak si s těmi velmi komplexními tématy, se kterými souvisí i, i migrace. Já si myslím, že tato zpráva by se měla zaměřovat také na řešení této otázky, to znamená, jakým způsobem získat tyto vysoce kvalifikované zaměstnance. A neměla by se tak eh, v podstatě soustředit nebo míchat to s těmi daleko komplexnějšími otázkami. Já bych spíše navrhoval a doporučoval, aby komise, abychom udělali všechno pro to, aby komise v podstatě se k tomuto tématu postavila trošičku jinak a aby opravdu se rozhodla aplikovat tuto modrou kartu i pro méně kvalifikované pracovní síly a také, e, aby byla aplikovatelná pro více žadatelů o azyl. Já si myslím, že tady je to velmi důležité, nesmíme tady ty věci směšovat a nebudu jak si zapírat, že máme některé zkušenosti s vízovým kodexem, že některá ta vyjednávání prostě vedou až k zamítnutí ze strany rady a víme, že rada v podstatě nechce tyto věci směšovat. Nicméně, ale neměli bychom se vzdát našeho přání, které spočívá v tom, aby i komise se k této otázce postavila opravdu daleko profesionálněji. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že ty se v tuto chvíli odkazuješ na rozsah působnosti, ano? Ano, ano, pane Bekere, ale ano, jde vám, jde vám samozřejmě o rozsah eh, působnosti. Tam, kde hovořím já o tom, že tady by měla být rozšířena vlastně eh, mezinárodní ochrana. A paní Mecová, prosím, Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, vám jako zpravodaji, stejně tak chci poděkovat i všem stínovým zpravodajům. Myslím si, že ten návrh komise se ubírá tím správným směrem. Já si myslím, že opravdu jde o to bílé dobré tém, eh, schéma a rozhodně se to ubírá tím správným směrem. Co se týče revidovaného a eh, přeskoumaného systému modré karty, tak ten bude určitě dobrý a doufám, že bude opravdu aplikovatelný na nejen ty nejvíce kvalifikované, eh, kvalifikovaná zaměstnání. Díky tomu se celý ten systém, myslím, stane i přitažlivější, přitažlivější pro všechny eh, migranty, kteří hledají práci. Chci říci, že členské státy jsou schopné identifikovat vlastně ty nedostatky eh, na pracovním trhu. To znamená, že je tady třeba aplikovat také ten test pracovního trhu a je třeba identifikovat tedy ty sektory a ta odvětví, kde chybí nejvíce kvalifikované pracovní síly. A v tuto chvíli předáváme slovo komisi. Ano, děkuji a přeji všem pěkné dopoledne. Pouze bychom chtěli říci, že tady vítáme eh, celkovou podporu, nebo to, že většina z vás souhlasí se, s cíly komisního návrhu. Jde tady především o to, abychom přitáhli ty nejvíce kvalifikované pracovníky a tím zvýšili konkurenceschopnost EU. Jde tedy o to, abychom přijali návrhy, které zjednoduší, urychlí eh, postupy, to je sdílený cíl, který komise má a my se tedy s napětím eh, těšíme na to, co tedy bude k naplňování tohoto cíle dále Mm, přispívat. Pokud jde o mzdové limity, tak eh, Tady tedy se objevily návrhy, že ne vždy by ty mzdy měly být zastropovány. My tedy trváme na tom, že by to mělo být transparentní, jednoduché, měly by to být tady něco jako eh, záruky proti zneužití. Byla řeč o tom, že by bylo tedy eh, nutné odstranit národní systémy pro přijímání kvalifikovaných pracovníků. Dále budeme muset prověřit rozsah působnosti, případné rozšíření oblasti působnosti na žadatele o azyl. My samozřejmě chápám, chápeme, jaký důvod se zatím skrývá, čím je tento návrh motivován, ale my to tedy musíme prověřit. Zatím jsme to tedy v našem návrhu neměli zahrnuto. rozhodli jsme se sem tady zařadit další eh, prvky, protože jsme se domnívali, že to tady přispěje ke komplexitě toho do, to dokumentu eh, i žadatele o azyl, tedy eh, představují takovou skupinu, nicméně by to mohlo být z právního hlediska velmi složité a z politického hlediska je to velmi citlivá otázka a hrozilo by riziko, že dojde ke zneužití lidí, kteří tedy, nebo že lidé, kteří si eh, podali žádost o azyl, by tímto způsobem mohli dostat eh, modrou kartu. Pokud jde o eh, <clears throat> ty žadatele a jejich tedy eh, žádosti v jiných členských státech, to také musíme prověřit, protože chceme tedy eh, omezit nelegální sekundární pohyby eh, žadatelů o azyl. To jsou tedy věci, ke kterým máme v tuto chvíli výhradu. Nicméně to budeme ještě řešit a budeme o tom diskutovat s dalšími legislativními orgány. Děkuji. Stínový zpravodajové tedy reagovali očekávaným způsobem. Já bych eh, chtěl doplnit tedy kolegy, eh, které hovořili o tom, eh, všeobecném přístupu o rizicích, který, která tu hrozí Určitě se tedy budeme snažit o komplexnější přístup v tomto dokumentu. Já děkuji všem stínovým zpravodajům za, zpravodajům za spolupráci. Podařilo se nám tedy společně vytvořit velmi kvalitní dokument. Děkuji. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 15. únor 12 eh, hodin. Děkuji vám za velmi detailní a kvalitní rozpravu. Nyní nás čeká podobné téma, je to bod 20. Je to prezentace komise. Jde o stav provádění dvou uh, směrnic, směrnice o sezónních pracovníků, to znamená státní příslušníků třetích zemí, kteří přicházejí za účelem sezónního zaměstnání a potom eh, směrnice o pobytu a vstupu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. Já si myslím, milí kolegové, že bude zajímavé, když se podíváme na to, jak to vypadá s těmi to dvěma nástroji, které byly přijaty před třemi lety. Eh, měly být tedy již eh, transponovány, převedeny do vnitrostátního práva do 30. září a 29. listopadu roku 2016. Eh, nicméně k tomuto datu 20 eh, členských států ještě plně netransponovalo směrnici o sezónních pracovnících a 17 členských států zatím netransponovalo směrnici o IK CT. To znamená, že e, Evropská komise zahájila postup pro nedodržení postupu a rozeslala dopisy e, s formální informací e, státům, které tedy tyto směrnice netransponovaly. Já vím, že tedy komise komisi velmi záleželo na těchto návrzích a to znamená, že se tváří v tvář této situaci pojďme podívat na to, eh, co můžeme eh, zlepšit a učinit. Prosím, Lor, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo, já oba body spojím. Pokud jde o dvě směrnice, to znamená směrnici o sezónních pracovnících a směrnici o IKT, ICT, tak už eh, něco bylo sděleno v rámci dopisu, který jste dostali od generálního ředitele. 24. listopadu roku 2016 jsme rozeslali dopis 20 eh, členským státům, které buď tuto směrnici netransponovali úplně, anebo ji netransponovali eh, nebo ji transponovali pouze z části. A eh, následně jsme rozeslali dopis 17 členským státům, které netransponovali směrnici o převedení v rámci společnosti. Od té doby jsme od některých členských států obdrželi oficiální informace. Budeme je zapisovat do veřejného rejstříku v aktualizované podobě. Samozřejmě, že je to pro nás velmi znepokojivé a Eh, musím zároveň říci, že to bohužel není žádná výjimka, že i u jiných směrnic dochází eh, k opožděné transpozici. Ty směrnice jsou tedy se spožděním převáděny do vnitrostátního práva a Evropská komise tedy musí zahajovat řízení pro porušení povinnosti. Eh, pokud tedy od členských států, kterým jsme rozeslali tyto dopisy, eh, nedostaneme žádnou reakci, tak, je, eh, tak jim zašleme zdůvodněné stanovisko. Jak již bylo řečeno, kontaktní skupina pro legální migraci se sešla na čtyřech zasedáních. Vedla se tam velmi intenzivní diskuze, které, jejíž obsah je veřejně k dispozici. Kromě toho je, se 13. února bude konat další zasedání kontaktní skupiny, kde se také bude řešit praktické uplatňování těchto dvou směrnic. Jak již bylo řečeno, je to veřejné, ale přesto bych vám chtěla poskytnout eh, základní přehled o těch klíčových otázkách, které se tam probíraly, které tedy eh, zajímaly členské státy a které se týkaly provádění směrnic a hlavních problémů s tím spjatý. Pravdě, Pravděpodobně nebudete překvapeni, překvapeni tím, že o obou směrnicích se během vyjednávání velmi intenzivně diskutovalo mm, v rámci nebo mezi legislativními orgány eh, členské státy například eh, měly eh, velké obavy o to, které sektory budou součástí oblasti působnosti této směrnice nebo Šlo o dokumenty, které budou tedy příslušníkům eh, třetích zemí eh, vydávány v závislosti na tom, jak dlouho tedy budou na území daného státu povídat, popívat. Otázka týkající se IKT, ICT, eh, to byl, byly hlavně definice, odměna, to znamená, jak odhadnout úroveň odměn, postupy eh, pro eh, interní mobilitu. Je to tedy první eh, případ, kdy musíme zavést postupy pro mobilitu v rámci EU. Šlo o to, který stát tady bude považován za ten první stát a které členské státy budou ty následné členské státy. Pokud jde o přesuny v rámci podnik, společností podniků, tak eh, bych ráda řekla, že pokud to má dobře fungovat, eh, je potřeba, aby tedy byla k dispozici eh, praktická příručka, takzvaná šenkenská příručka. My jsme ji připravili po konzultaci se členskými státy. Tyto pokyny, tato příručka bude přijata za pár měsíců po to, co budou přijaty určité změny šengenského eh, kodexu. Pokud jde o IKT, tak bych k tomu ráda řekla ještě jednu věc, která by mohla být zajímavá v souvislosti eh, s diskuzemi o modré kartě, o směrnici o modré kartě. Většina členských států, domnívám se, že jich bylo 15 podle našich dosavadních informací. Pokud jde o krátkodobou mobilitu v rámci směrnice IKT, se rozhodli, že tedy budou eh, informováni, pokud tedy krátkodobě ta osoba se přesune. Eh, tam byla tedy volba eh, mezi neinformováním nebo informováním a 15 členských států tedy vzneslo eh, přání být informován. Eh, pokud jde o dlouhodobou mobilitu, tak tady je možnost eh, buď rozšíření stávajícího systému notifikace, který platí pro krátkodobou mobilitu a je to tak, že pouze několik málo členských států, myslím, že jich bylo pět, nám doposud řeklo, že se tedy rozhodnou pro jednoduchý systém notifikace. 14 eh, požaduje, aby k tomu byla nutná žádost. To znamená, že to bychom měli mít na paměti, protože právě to bude relevantní, až povedeme diskuze o modré kartě. Brzy začneme s hodnocením eh, provádění této směrnice do vnitrostátního práva členských států a budeme také provádět monitoring eh, obou směrnic eh, v nadcházejících měsíců, měsících, tedy budeme eh, tento výbor informovat o všech závěrech, ke kterým dospějeme. Děkuji, Loro, a děkuji také tvému týmu, který na tom pracuje je to skutečně znepokojivá situace, pokud jde o transpozici těchto směrnic do vnitrostátního práva. Ptám se, jestli eh, jsou tu kolegové, kteří se tady chtějí přihlásit o slovo. Já neříkám, že jsem přesvěd, eh, překvapen, ale um, chtěl jsem to pouze takto konstatovat a je dobré, že tedy komise se obrací na ty členské státy, které směrnice zatím netransponovaly. Máte tedy naší podporu. Jsou nějaké další dotazy? Eh, rád bych využil příležitosti a poděkoval Lauře i jejímu týmu za práci na tomto bodě. Ehm, my vám tady poskytneme všechno, co budete potřeba. Eh, dovolte mi, abych řekl jednu věc. Barbara Spinelli tu je. Rád bych připomněl, že eh, pokud jde o směrnici o eh, sezónních pracovnících, tak právě členské státy nás začaly upozorňovat na skutečnost, že v Itálii dochází k určitým velmi znepokojivým věcem, k útokům na migranty a e, také na sezónní pracovníky, kteří přicházejí do EU. Je velmi zajímavé jak vědět, jak to celé vzniklo, ale e, zároveň je tedy mít na, potřeba mít na paměti, že tady nedošlo k transpozici naprosto jednoduchého legislativního e, dokumentů. Není to tedy eh, žádný eh, složitý legislativní dokument. Dobře, takže vám děkujeme, Lauro. A dostáváme se k poslednímu bodu. Je to víceletý rámec pro agenturu Evropské unie pro základní práva pro léta 2018 až 2022. Je tu paní zpravodajka Angelika Mlinár. Angelika Mlinár je, eh, nevidím ji, ptám se tedy, jestli ji někdo nahradí, zastoupí. Nebo je snad na cestě? Okay, your your your amazingness is uh,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 So we're waiting for the presidency and the, any members that might want to speak. Basically, we're waiting for everyone. Dobře, takže počkáme na kolegy, kteří budou chtít promluvit. Já vím, že to není příliš eh, fair vůči těm, kteří tu jsou. Ono to bylo plánováno na šestou hodinu. Just checking who, who this um, K tomu, že jsem tady, tak položím otázky, které nebudou zodpovězeny přítomnými, jenom do zápisu je uvedu. Takže jinak bych mohla odejít. To je velmi chytré, ale já jsem ten bod ještě nezahájila. Takže až zahájím ten bod, tak bude možné klást i otázky jste, jste koordinátorkou, tak to takhle nemůžete dělat. Eh, někteří, kteří se na to dívají online, tak mají oči v sloup teď. Vy jste, vy jste přísahala jako koordinátorka, nyní byste tohle to udělala. Já nejdřív musím ten bod ohlásit a potom můžete něco takového udělat. Když eh, s vámi soucítím, spolu se všemi dalšími eh, členkami výboru, které jsou zde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 Colleagues, quick update. We've got the person for the management board of um, the fundamental... Takže máme tu několik aktualizací, řídící rada z agentury pro základní práva. A dostal jsem zprávu, že paní Menár je v taxíku, všichni jsou někde na cestě. Já vám poskytuji informace, jak s tím naložíte, to je na vás. Oh, I know. I know, nearly six o'clock on a Tuesday afternoon. That's why this is a glamorous life, being a member of the European Parliament. Proto je, taková, proto je to taková sláva být členem Evropského parlamentu právě pro tyto chvíle. Okay. Understandable. Understandable.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 Okay, colleagues, let's make a start. Dobrá, tak zahájíme. A ti, kteří jsou na cestě, tak věřím, že brzy se dostaví, ale musíme zahájit. Takže tu máme víceletý rámec, tedy prezentace předsednictví rady. Rozhodnutí rady o zřízení víceletého rámce pro, Evropskou, pro agenturu Evropské unie pro základní práva 2008-2022 komise předložila návrh rozhodnutí rady a víceletý rámec byl, je schvalován jenom za pět let a pokrývá tematická, tematické oblasti činnosti rady a bylo schváleno rámce rozhodnutí a podle článku 352 smlouvy bude to předloženo také Evropskému parlamentu. Paní Sears de Bono, předsedkyně FREMPu, musíme mít nějakou hezčí zkratku, tedy pracovní skupina FREM malckého předsednictví seznámí členy s návrhem rozhodnutí rady. Tak prosím, blahopřejeme vám k zasedání rady, velmi efektivnímu jednání a také velmi profesionálnímu jednání. Tak prosím, můžete nás seznámit se svým úvodem. Milý pane předsedo, vážení členové výboru, milí kolegové z komise, za prvé dovolte mi vám poděkovat jménem Rady za to, že maltské předsednictví má možnost vás seznámit s touto důležitou otázkou, která má klíčový význam pro agenturu EU pro základní práva aby tato agentura mohla pokračovat ve své klíčové práci adekvátním způsobem. Jak víte a jak předseda správně uvedl, aby agentura mohla pokračovat ve své činnosti, je třeba víceletého rámce schváleného radou jednou za pět let. Bez něj agentura pro základní práva nemůže pokračovat ve své činnosti. Tento víceletý rámec upravuje tematické oblasti práce agentury v souladu s nařízením rady, které zřizuje agenturu. Rada musí rozhodnout jednomyslně o schválení návrhu. A Evropský parlament musí udělit souhlas v souladu s článkem 352 smlouvy. Uznává je význam návrhu se zřízením víceletého rámce pro agenturu na léta 2018-2022 a rada věnovala čas a úsilí vedení konstruktivních jednání ve pracovní skupině FREM. Za slovenského předsednictví věnovala řadu pracovních skupin tomuto cíli. Jsme přesvědčeni jako rada, že je důležité zmínit, že základní části návrhu rozhodnutí upravující víceletý rámec je článek 2, který upravuje tematické oblasti činnosti agentury a tudíž definuje meze její práce. Abych uvedl některé, můžeme říci velmi důležité oběti trestné činnosti a dostupnost spravedlnosti, rovnost a boj proti diskriminaci informační společnost, justiční spolupráce s výjimkou trestních, trestně právní věcí, hranice, azyl a integrace uprchlíků a migrantů, rasismus, xenofobie a související netolerance, práva dítěte a integrace a inkluze Romů. Po rozsáhlých jednáních v Radě se ukázalo jasně, že není jednomyslná podpora členských států pro rozšíření působnost těchto aktivit dále. V Koreperu a v Radě byla potvrzena dohoda, které bylo dosaženo na pracovní skupině. A předali Evropskému parlamentu návrh rozhodnutí, aby udělil svůj souhlas 19. prosince 2016. Jak už bylo uvedeno, to důležité jednání proběhla za slovenského předsednictví a jsem velmi ráda, že pan Tomáš Puška, člen týmu slovenského předsednictví, souhlasil s tím, že se ke mně dnes připojil a že bude reagovat na vaše otázky. Ještě jednou vám chci poděkovat za váš čas a přeji vám Hezký večer. Děkuji paní Debono. Obrátím se na stínové okamžitě. Nejdříve na stínové, protože jedna má dítě ve školce a musí odejít, takže potom komise. Takže nejdříve paní Mecola za pana Nadžiho z EPP, Stará Posta a paní Spinelli. Takže první, prosím. Děkuji, Klode, děkuji, Angelo, děkuji, Tomáši. Byla jsem vaší kolegyní v pracovní skupině FREMP a jsem poctěna, že zde spolu sedíme a projednáváme věc, která je velmi důležitá pro naši skupinu. Já zastupuji pana Nadiho, který tu nemohl dnes být a přečtu body, které chtěl zmínit. Pane, vážení kolegové, souhlasíme s textem rady a chtěli bychom přivítat další diskusi na toto téma. Chtěli bychom požádat, zda komise předloží nový návrh, protože musíme mít na paměti, že Agentura pro základní práva potřebuje nový eh, rámcový plán na konci roku. Pokud jde o doplnění justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráci, do tematických oblastí činnosti agentury. Navrhli jsme, aby Evropský, právní služba Evropského parlamentu sdělila svůj názor. Zda je možnost změnit tematické oblasti skrze víceletý rámec, anebo zda je nutné upravit zakládající nařízení. Existují i procedurální důsledky s neudělením souhlasu radou a měli bychom to projednat také. A opakujeme naši žádost, aby právní služba Evropského parlamentu se k tomu vyjádřila. Děkuji. Děkuji Soraya Forstínová SAD. Děkuji. Ano. Práce agentury je klíčová pro nás ve výboru LIBE a dobře vidíme důležité aktivity, kdy Minulý týden byla před, předložena zpráva Illuminis o menšinách a diskriminaci. Výzkum týkající se situace Romů v Evropské unii je důležitý pro integrační politiku a zjištění nedostatků v této politice. Ve skupině SAD jsme se rozhodli, že ne, vyjádříme náš souhlas roz, s rozhodnutím rady a také si myslíme, že máme dost času, protože mandát vyprší na konci roku 2017. Takže se to otázku budeme ještě dále zabývat. Děkuji, Sorájo. Barbara Spinelli za GUE. Děkuji. Považuji za důležité, že Rada zařadila do rámcového programu dvě změny oproti minulému programu, a to je důležité, zejména nutnost analyzovat situaci Romů z hlediska sociální inkluze a také integraci justiční spolupráce a policejní spolupráce v trestních věcech. Parlament kromě toho marně požadoval na konci minulého rámcového programu zařadit tyto oblasti do tematické spolupráce. Justiční a policejní spolupráce jsou důležitá témata z hlediska vnitřní bezpečnosti Evropské unie, zejména v oblasti boje s podvody a mafiemi. Z hlediska jednotlivých legislativních návrhů v Evropské unii mm, se opíráme o politiky, které mají přímý dopad na práva migrantů, uprchlíků a důvěrnosti osobních údajů. A je důležité, aby tato agentura měla možnost eh, zahajovat iniciativy a studie na toto téma díky novým tematickým oblastem. Chtěla bych připomenout některé body, kde by mohlo dojít k problému. Moje skupina se domnívá, že je třeba poskytnout maximální pozornost právním zárukám, které jsou důležité pro jakoukoliv policejní a justiční spolupráci v Evropské unii. Kromě toho je pro nás také důležité zachovat v budoucích analýzách Frampu oddělení těchto dvou otázek. Je, na jedné straně máme terorismus, na druhé straně povinnost Evropské unie přijímat uprchlíky a migranty. Děkuji vám. Děkuji, Barbaro. Dě- Angeliko, můžete se připravit. Komise a potom budete na řadě. A díky, že jste to stihla. Komise, prosím. Pane předsedo, kladu si otázku, nebylo by vhodné vyslechnout eh, zpravodajku protože snad jsem pochopila od stínových, že nechtějí udělit souhlas z nějakého důvodu a tak by snad bylo vhodné, kdybych na to pak zareagovala, až vyslechnou zpravodajku. Ano. Otázka souhlasu je důležitá. Angelika vypadá, že je připravena. Chtěl jsem vám jenom poskytnout čas. Děkuji, že jste to stihla. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komise. A velmi se omlouvám, ale ocitla jsem se eh, v situaci, kdy mé letadlo mělo spoždění, takže se prostě omlouvám. Děkuji radě a komisi za odvedenou práci a nasazení. Avšak eh, máte pravdu, když jste poznamenali, že jsme trošku skeptičtí já lituji neschody na radě, co se týče zařazení eh, navržených tematických oblastí policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech eh, v novém víceletém rámci. Vyloučení bylo rozhodnutím rady přes eh, návrh komise. To je politování hodné, jak v oblasti justiční, tak politické. Po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy justiční a policejní spolupráce v oblasti trestní se stají součástí práva Unie a jsou pokryty působnosti agentury. Jsem také znepokojená vlastně sdělením, které brání ochraně základních práv Evropské unie. Náš výbor se stále více zapojuje ve své legislativní práci, ve justiční spolupráci v trestních věcech. Směrnice o boji proti terorismu je dokladem legislativní podpora v těchto věcech je nezbytná více teď než kdy jindy, pokud chceme dosáhnout legislativy, kde základní práva, bezpečnost a svobody budou vyvážené. Věřím, že diskuse o víceletém rámci zahájí diskusi o revizi základního nařízení o agentuře a potřebě samotného víceletého rámce. Jsem přesvědčena, že agentura pro základní práva by měla sama rozhodovat o svém víceletém programu. Těším se na diskusi se stínovými zpravodaji a už jsme tak učinili a dojem komise je správný. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Angeliko. Věřím vám, mé letadlo z Vídně také mělo spoždění, tak vám opravdu věřím. To je věc osobní. Minulý, min, minulý týden jsme byli ve stejném letadle a to je velmi dlouhý příběh. Takže komise slyšela zpravodajku a stínové, takže prosím, můžete zareagovat. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi, abych řekla, že rozumím stanovisku zpravodajky Návrh komise eh, byl předložen v červenci a my jsme navrhovali jako součást témat policejní a justiční spolupráci v trestních věcech. A je zřejmé, že je to citlivá oblast z hlediska ochrany základních práv a je tu skutečně potřeba eh, výrazných eh, dat v této věci v kontextu silnější policejní a justiční spolupráce obavy v oblasti základních práv musí být v popředí. A je překvapivé, že agentura se tím již zabývala na základě žádostí ad hoc, takže agentura eh, vlastně již působí v oblasti eh, řízení eh, s nezletilými, transferu, přepravě osob odsouzených a vítáme tuto práci. Jak jsme to navrhli v červenci, tak eh, tato tematika by měla být bez zbytku součástí působnosti agentury v budoucnosti. Ale jak bylo uvedeno předsednictvím, proběhla dlouhá jednání v radě v pracovní skupině FEMP a členské státy se neschodly na toto téma. A ještě jednou chápeme stanovisku zpravodajky, ale naším hlavním zámem je, aby existoval víceletý rámec 1. ledna 2018, aby agentura mohla nadále fungovat. Takže to je náš prvotní zájem. A i když máme čas, aspoň to tak vypadá, tak mějte na paměti, že podle článku 352 to vyžaduje také určité konzultace s členskými státy a národními parlamenty. A naše zkušenost z minulého víceletého rámce, například ve Spojeném království to trvalo 10 měsíců, takže to, na to je třeba pamatovat. Opět si myslím, že bychom měli být pragmatičtí a komise je připravena o tom jednat a připravena pomoci. To bylo velmi jasné a upřímné. Děkuji vám mnohokrát. Možná eh, chce předsednictví ještě něco říci. Angeliko, chcete se k tomu vrátit? Nemusíte, ale jak chcete. Ne, chtěla bych jenom odpovědět, že my jsme si vědomi veškerých omezení a jsme si vědomi také toho, že Agentura pro základní práva potřebuje ten víceletý rámec do roku 2008. To nechceme blokovat. Na druhé straně musíte pochopit, že my jsme politickou institucí a chceme dělat politiku a opravdu si myslíme, že body týkající se justiční a policejní spolupráce v trestních věcech by měly být zahrnuty. Ale musím to projednat se stínovými a pokud získám většinu, tak budeme postupovat dále. Tak, jak jsme o tom již mluvili na setkání stínových zpravodajů. To bylo jasné stanovisko zpravodajky a evidentně rozumíme i komisi. Nemohlo to být snad ani jasnější. Děkujeme. A stručné vyjádření předsednictví. Stačí to takto? Tak v pořádku. Děkuji vám, kolegové. Stanoviska jsou velmi jasná a uvidíme, kam se dostaneme odtud. Děkuji vám, kolegové. Děkujeme, děkujeme že jste to vydrželi až do konce. Děkuji i kolegům za další náročný pracovní den.